Uh, uh, Vítejte na tuto schůzi výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Napřed oznámení všechny jazyky jsou na tlumočení k dispozici s výjimkou finštiny, bulharštiny a chorvačtiny. K bodu 2 stávající interinstitucionální jednání máme za prvé třetí dialog eh, k IESS Spravodajem je pan Mecerič, uskutečnil se 16. května. Bylo dosaženo pokroku v řadě témat a mezi dalšími šlo o téma eh, aktů eh, přenesené pravomoci a prováděcích aktů řadou eh, eh, detailů. Další trialog se uskuteční ve Štrasburku 31. května dopoledne. Pokud jde o ochranu pracovníků eh, před riziky týkajícími se expozice karcinogenům a mutagenům, tak eh, se uskutečnil už i druhý trialog k této zprávě. Tady je zpravodajem pan Claude Roland. Uskutečnili se ty trialogy 17. a 23. května byly během, to, během těchto dvou trialogů byly prodiskutovány všechny body a bylo dosaženo podstatného pokroku a e, technické e, detaily se budou řešit 18. E, června a mezi těmito tématy bude taky téma dýzlových motorů. To se právě předpokládá na tom třetím trialogu 18. června. A trialogy týkající se agentur. Zde bylo dosaženo také pokroku. Těch trialogů se uskutečnilo několik. A e, upřímně řečeno stále ještě zůstává mnoho věcí nevyřešených. Příští trialog se uskuteční 5. června. A nyní můžeme přejít k bodu 3 na pořadu jednání. Chtěli bychom eh, přivítat pana Dombrovskise a paní Tyson. Jsme rádi, že máme možnost si s nimi vyměnit názory jako součást strukturovaného dialogu a začneme tím, že dáme možnost jim přednést krátký úvod napřed eh, místo předseda pan Dombrovskis a po něm eh, paní komisařka Tysonová a potom eh, budete moci se tázat a poslanci budou moci se tázat a vyjádřit své připomínky. Pane Dombrovskis, máte slovo paní předsedkyně, vážení poslanci. V první řadě bych chtěl poděkovat za pozvání na tento strukturovaný dialog. Jsme zhruba rok před volbami do evropskými a proto je čas eh, eh, schrnout, čeho jsme dosáhli během mandátu a nyní se soustředíme na naše výsledky společnými eh, silami jsme se snažili a budeme snažit, aby všechna nedodělaná práce byla ukončena. Máme široký ekonomický kontext, eh, eh, Evropský pilíř sociálních eh, práv a budu hovořit o tom, jak eh, pomocí tohoto dialogu dosáhneme větší Evropy. V roce 2017 eh, Evropa rostla nejrychleji za posledních deset let od roku 2007. Všech, ve všech členských státech ekonomika expandovala a čekáme, že růst HDP bude sil, nadále silný 3%. E, to tež je vidět i e, na trhu práce. E, zaměstnanost je vyšší a nezaměstnanost je prakticky na úrovních z roku 2008. Nezaměstnanost klesá v veřejné finance se značně zlepšily a dále se zlepšují investice. Stále ještě zůstává eh, spousta věcí. Eh, eh, máme problém s otrockou prací a kromě toho v konvergenci eh, eh, ekonomiky eh, máme otázku lidského kapitálu, strukturálních reform, zvýšení produktivity a zajištění růstu a fiskální politiky je dobře zavedený proces evropského semestru eh, v rámec evropského pilíře sociálních práv a víceletého finančního rámce. Na samitu v listopadu eh, se eh, vyjádřili, eh, se schválili cíle Evropského pilíře sociálních práv a změn v našich socia- společnostech. Dosáhnout těchto cílů není jenom otázkou našeho růstu, ale je to společný politický závazek členských států a institucí, eh, včetně parlamentu, který zde také hraje důležitou roli. Komise předložila klíčové iniciativy, například eh, iniciativu týkající se předvídatelných a spravedlivých pracovních podmínek a eh, dále předkládáme návrh týkající se Evropského úřadu po pracovní pracovní záležitosti, o tom bude hovořit komisařka Tyson. Evropský eh, semestr <clears throat> se zabývá sociálním eh, pokrokem, eh, tím základním Evropský pilíř sociální a Evropský pilíř sociálních práv. Zde nebudu zacházet do detailů 28. června E, to bylo schválen, schváleno a e, kromě to sociálních práv se zabýváme i konvergencí v Evropě a e, při předkládají se nové návrhy pro víceletý finanční rámec a příští rok budeme vědět, které programy budou podporovány. Náš přístup bude pragmatický také ten design, který navrhujeme pro příští rozpočet, je jednodušší, jasnější a flexibilnější než dnes a odráží rovnováhu eh, v starých a nových politických priorit. Dovolte mi, abych se zaměřil na dva nové pohledy týkající se konvergence a investice do lidí. Za prvé navrhujeme nový pro podpůrný program eh, ve výšce 20, nebo v objemu 25 eh, miliard euro eh, a pomoc v případě přidružení se nebo přijmutí, přijetí eura tak, aby se mm, e, zaměřujeme se nebo budeme dále podporovat e, investice. Toto bude v objemu 30 e, milionů euro a dále chceme investovat do lidí, jak komise navrhuje jednotný nástroj. Bude to sociální fond plus s rozpočtem více než 100 miliard euro. To bude Eh, nebo zamezí fragmentaci fondů v, v, politic, eh, v oblasti sociální eh, politiky toto roste z 23 do 27 roste tato zaměření na tuto politiku. Dále se zaměřujeme na růst Erasmu od Dublinu, Evropské Eh, síly 1,7 miliard a dále v rámci ESF+. Plus zaměření na nezaměstnanost. Eh, také máme speciální sociální okno a eh, zlepšení fondu pro působení se globalizaci. Zdá se, je, bude to snazší, bude to lépe fungovat a zaměří se na problémy na trhu práce. Zkombinují se reformy a nové eh, podpory, eh, tím eh, vyřešíme fragmentaci nástrojů a podpoříme udržitelný ekonomický růst. A abych za, na, na závěr chci říci, že teď se soustředujeme na splnění eh, na svých závazků, jak v oblasti legislativní, eh, tak v oblasti praktické. Můžete počítat s Marianou i se mnou eh, při provádění a dokončování těchto dohod. A nyní dávám slovo Marian. Thank you, Valdis. Děkuji, Valdisi, paní předsedkyně dámy a pánové, více sociální Evropy. To je určitě něco, o co se společně snaží tato Evropská komisa a tento parlament. Společně jsme dosáhli mnohého. Europas, směrnice o vysílání pracovníků. Když máme vůli, tak určitě vždy nalezneme společného jmenovatele i u eh, těchto těžkých témat. A já děkuji všem zpravodajům a také poslancům tohoto parlamentu za to, jak tvrdě pracovali na těchto tématech. Ještě nás čeká ale hodně práce, eh, o čem nyní diskutujeme. Takže koordinování sociálního zabezpečení, to je prioritní eh, téma pro tři instituce. Tady vlastně revidujeme koordinaci sociálního zabezpečení. Komisi hlavně jde o to, abychom zajistili férovou mobilitu práce. Zbývají nám vlastně ještě dvě kapitaly. Eh, eh, Rada to chce dokončit v červnu a brzo začneme tedy mezi institucionální vyjednávání, abychom Eh, zakončili eh, celou práci do konce mandátu tohoto parlamentu. Mojí absolutní prioritou ale vždy bylo zaměřit se na hlavního zabijáka v práci a to je tedy eh, rakovina, která je spojená s výkonem práce. Ehm, Mimo jiné, vy už jste vlastně hostili druhý trialog. Bylo to včera večer? Včera, večer proběhl další trialog tedy. Byl úspěšný a to mě těší. A vy jste navrhli mm, také definovat nově eh, dýzlové eh, výfukové plyny eh, Určitě se zabýváme také stávajícími poznatky vědeckými ohledně eh, těchto výfukových plynů a znečištění eh, vzduchu. Potom eh, zákon o dostupnosti, Accessibility Act a zde je tedy něco, co musíme zrychlit. Hledáme ještě stále dohodu. Doufáme, že to stihneme během bulharského předsednictví. Vím, že parlament už prokázal vůli i flexibilitu eh, postoupit dále a já doufám, že i rada udělá to tež. Tady se jedná o dobro 80 milionů eh, evropských občanů, kteří žijí s postiženími. Eh, kromě toho v, tom, v této oblasti se potýkáme s fragmentovaným vnitřním trhem. Potom my jsme předložili další návrh, a mě těší, že vy k tomu přistupujete ambiciozně, chceme to schválit během mandátu tohoto parlamentu. Eh, skloubení eh, pracovního a soukromého života je něco, co se týká nás všech, našich životů, ale také evropské konkurenceschopnosti. Evropa přichází o 370 miliard eh, eur právě kvůli tedy genderovým propastem na trhu. Takže s tím se určitě musí něco udělat. Potom transparentní a předpověditelné pracovní podmínky. Tento návrh tedy navazuje na Evropský pilíř sociálních práv, reaguje na to, že je stále více ehm, prekérní práce a je potřeba s tím něco udělat. Rada tedy se snaží dosáhnout eh, všeobecného přístupu v červnu a já doufám, že oba spolu zákonodárci zajistí, že to, bylo, že to bude přijato do jara 2019. Tripartitní agentury zakládající nařízení EUOSHA, Eurofund Pop. Vím, že si vážíte práce, kterou vykonávají naše agentury a proto je potřeba mít dohodu s radou, abychom eh, aktualizovali eh, ty, eh, tam zakládající nařízení Evropská agentura práce k tomu se teď nebudu vyjadřovat, protože k tomu se vrátíme eh, později. Potom máme Evropské číslo sociálního zabezpečení. Vy jste eh, hlasovali pro eh, kartu, Evropskou kartu sociálního zabezpečení, zatím jsme to ještě ale nepo, neprotlačili ku předu. Víme z vnitrostátní zkušenosti, že eh, obrovsky důležitá je dobrá příprava, příprava technických eh, opatření, to je naprosto zásadně důležité, takže my zatím pracujeme v té příprav, na, na té přípravné práci. Eh, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, už jsme dosáhli mnohého. Já počítám i s vaším závazkem uzavřít všechny stávající složky do konce mandátu toto parlamentu. Měli bychom tedy prokázat eh, občanům, našim voličům, že sociální Evropa je realitou i pro ně. A já se těším na naši společnou diskusi. Děkuji. Děkuji oběma z vás. Ujišťuji vás, že všichni členové tohoto výboru tvrdě pracují na tom, abychom zajistili, že dokončíme co nejvíce těch složek během eh, mandátu tohoto parlamentu. Nyní dám slovo koordinátorům. Nejprve pan David Káza za EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, dobré ráno vám všem. Zejména eh, děkuji panu Dobrovskému a paní Tyson za to, že mezi nás dnes přišli, že se účastníte tohoto strukturovaného dialogu. Řada z vás možná bude očekávat, že řeknu něco o sladění soukromého a pracovního života, ale asi to neudělám, protože v tuto chvíli vyjednáváme o kompromisech, kompromisních pozměňovacích návrzích a tak já teď budu postupovat opatrně, dokud nedosáhneme těch eh, kompromisů a doufám, že eh, u těch nejtěžších kompromisů tedy dosáhneme úspěchu. Chci ale říct, že parlament je na vaší straně paní komisařko. Problém možná bude na straně rady, takže bychom nad tím měli přemýšlet. Mě zajímá mobilita práce. Evropský um, účetní dvůr um, na začátku tohoto roku se vyjádřil k pracovní mobilitě v Evropské unii a mě by zajímalo, zda komise eh, bude reagovat na doporučení účetního dvora, zda využije stávající nástroje, které máme pro to, aby eh, se pracovalo s členskými státy, aby se lépe sbíraly a využívaly údaje o pracovní mobilitě a samozřejmě taky nerovnováhy na trhu práce. Eh, chcete zlepšit to, jak se financuje v Evropské unii eh, právě tato mobilita. Děkuji. Děkuji. Eh, za SND Agnes Angirius. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, skoro chci říci, že jsem přišla na dnešní zasedání, abych se vyslechla Eh, něco k tomu eh, sladění soukromého eh, pracovního života, ale není tomu tak, protože samozřejmě mě zajímá to, co říkají paní komisařka a pan komisař. A Mám dvě otázky. Zaznělo zde tedy um, Zazděli se některé složky, o některých se nehovořilo. Čekají nás volby příští rok, takže eh, jsme trošku pod časovým tlakem, abychom to všechno stihli. Zejména eh, v oblasti týkající se našeho výboru. A eh, se obracím na komisařku Tajsenovou. Zajímá mě číslo sociálního zabezpečení. Vy jste říkala, že to chcete dobře nastavit. Pokračujete tedy v přípravných pracech. Jaké záruky od vás nyní obdržíme, že ten návrh bude předložen během tohoto mandátu? No, kromě toho máme tedy ten eh, balíček férové mobility. Nás trošku zklamalo, že to tam nebylo. Takže jaké záruky tedy můžeme obdržet od vás ohledně harmonogramu? kdy to předložíte parlamentu. Druhá otázka se týká něčeho, co jste nezmínila. A to jsou záruky pro děti. A nevím, jestli si pamatujete, první slyšení, které jsme měli s novou komisí, eh, tady se vlastně hovoří o záruce pro děti. Už proběhla tedy přípravná akce ale my bychom nyní chtěli, aby se to už nějakým způsobem rozpracovalo během tohoto mandátu a Můžete mi říct, kdy budeme implementovat eh, to, co jsme, tedy, o čem jsme se dozvěděli v té eh, v přípravné fázi? Je paní Ulrika Trebesius za EKR, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, pane, pane komisaři, paní komisařko, během stávajícího legislativního období jsme předložili, nebo jsme obdrželi od komise několik ambiciozních návrhů. Tady jde tedy o sociální pilíř, pilíř sociálních práv. A já mám dvě otázky na vás oba. Za prvé, máme směrnici o ochraně údajů a ta ukazuje, že máme tedy ambiciozní návrhy, které se pojí často s potížemi. E, tyhle ty věci se musí osvědčit také v každodenním životě, nesmí zatížit občany a občanky a musí být prosaditelné. Ono je chytré. Právě nyní, když končí legislativní období, nebo je to chytré předkládat tolik e, legislativních návrhů. Eh, všimli jsme si, že ta kartička pro služby ztraskotala v parlamentu. Nebylo by tedy chytřejší, kdybyste začali s těmito návrhy dříve, tak abyste měli dost čas také na konzultace a hodnocení dopadů. I s nejlepšími záměry eh, to může dopadnout tak, že to nebude úspěchem, že to nestihneme do konce legislativního období. Zejména, když chceme dosáhnout těch výsledků. A Evropský pilíř sociálních práv eh, také eh, vedl k řadě legislativních návrhů, na kterých nyní pracujeme, eh, například ten úřad pro pracovní trh nebo směrnice o transparentních a spolehlivých pracovních podmínkách. Takže ten pilíř je v podstatě jakési vyjádření politického záměru a teď se to tedy vyvíjí. Mezi řádky můžeme číst, že tenhle záměr se občanům eh, předkládá jako něco, co už je závažné, eh, co už je závazné. A neřekli byste tedy, že ten pilíř, co se týče práv a eh, nároků tedy vůči občanům je zprostředkováván nějak ehm, nepřesně? Děkuji. Děkuji a nevidím pana Šambona ani paní Dlabajovou. To znamená, že přejdeme k paní Kary. Øh, děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající, a já budu hovořit dánsky. Děkuji za obě dvě prezentace. Ovšem je zde jedno téma, o kterém jste se zatím nezmínili. Doufám, že k tomu dojde. Je to ten sociální protokol, ta myšlenka sociálního protokolu, která by měla pomoci mnoha pracovníkům na našem interním trhu. Toto žádali odbory již mnoho let, ale zároveň i členské státy o to stály. V lednu loňského roku Evropský parlament rovněž vyjádřil své odhodlání zabývat se sociálním protokolem. Proto bych se rád zeptala, jak to vypadá na komisi. Můžeme očekávat nějakou iniciativu v tomto ohledu? A druhá otázka se týká právě toho čísla sociálního zabezpečení. Máte k dispozici už nějaký časový harmonogram ohledně možného návrhu? Děkujeme. Paní Jean Lambert ze Zelené. Děkuji za slovo. Nejprve bych ráda poděkovala za to, co bylo řečeno u karcinogenu a dýzlu. Toto jsou samozřejmě velice důležité sektory našeho trhu, které jsou propojené i s veřejným zdravím, čili skutečně doufáme, že zde dosáhneme velice jasných, silných signálů a výsledků. Ráda bych poukázala na rozpočet v rámci MMF a především eh, nařízení o společných ustanoveních, protože já jsem to pochopila tak, že některé horizontální principy v současné době možná budou trochu oslabeny. Proto vítám vaše komentáře a zároveň zaangažovanost ohledně udržení partnerství na té úrovni více vrstové zprávy a ty horizontální principy se netýkají pouze nerovnosti a diskriminace. Paní komisařka Tysonová se zmínila i o otázce genderové rovnováhy, čili podpora těchto principů i v oblasti genderové nediskriminace. To je samozřejmě zásadní. Udržitelný je rozvoj, to je další věc. Když se zabýváme tím, jak budeme transformovat naše životy do budoucna. A potom komentář ohledně nějakého jasnějšího návrhu, nějaké plnění konvence OSN, pokud jde o osoby s postižením, eh, výdaje, které se týkají právě této oblasti v novém MMF. Děkuji. Děkujeme. EFDD zde není zastoupeno, zdá se. ENF rovněž nevidím, že byste měli zástupce, takže se dostáváme k panu komisaři nejprve a potom to je dlouhý seznám dalších kolegů, kteří by chtěli vystoupit, ale nejprve začínají komisaři, aby mohli odpovědět na první kolo. Takže nejprve to je pan komisař Dombrovskis. Vážení poslanci, poslankyně, děkuji za položené otázky. Já se pokusím pokrýt ty horizontální otázky, většinu těchto otázek a Marian možná potom ty konkrétní návrhy. Pokud je o pracovní mobilitu v EU a nějaké následné kroky. My v současné době hodnotíme doporučení soudního dvora. Asi jste měli možnost zjistit, že pracovní mobilita byla i v tomto posledním období velice vysoce postavená na našem programu komise. Jednak to byl ten Evropský orgán pro pracovní záležitosti, přeshraniční problémy, dále je to vysílání pracovníků a ostatní politické iniciativy. To znamená, že opravdu tato oblast, férová pracovní mobilita, to je věc, která nám leží na srdci a bude nadále důležitou součástí pracovního programu komise. Dále to byly otázky ohledně sociálního pilíře a principů tohoto pilíře. Jakož i následné kroky nějakých konkrétních legislativních iniciativ. Přesně takto jsme to zamýšleli. A zároveň sdělili když sociální pilíř byl v Jeteborgu nastíněn. My jsme velice jasně řekli, že sociální pilíř sám o sobě je takovou deklarací jednotlivých principů, zásad, který nepřichází s nějakými novými právy nebo nároky, ale že ty princi- po těch principech budou následovat konkrétní legislativní iniciativy. například sociální ochrana pro všechny, férové pracovní podmínky. Toto jsou právě ty následné kroky ohledně zásad či principu sociálního pilíře. Čili tam opravdu nevidím žádné problémy. A ten počet legislativních návrhů, které se předloží do konce našeho funkčního období, my, když jsme interně o ní hovořili na komisi, tak je jasné, že intenzita těchto legislativních návrhů se zásadním způsobem sníží po květnu. V květnu ještě očekáváme předložení mnoha návrhů, jež by měly být eh, finalizovány v rámci tohoto mandátu. Několikrát jste se zmínili o tom, že končí a tento mandát, ale to je sice pravda, ovšem čeká nás ještě rok a rok je dlouhá doba, pokud pracujete intenzivně a já bych rád, abychom se zaměřili počínaje příštím měsícem méně těmi legislativními iniciativami, ale spíše finalizací všeho toho, co již máme na stole. A otázka MMF, jakože i nařízení o společných ustanoveních. Toto je práce, která nadále probíhá. Nemyslím si, že by tam mělo dojít k nějakému oslabení stávající horizontálních principů. Je tam několik dalších prvků, posílení, propojení se strukturálními reformami, evropským semestrem. Dále je to určité usměrnění a doufáme, že i snad zjednodušení těch administrativních požadavku, abychom opravdu umožnili implementaci všech těchto projektů zjednodušeným způsobem. Doufáme, že je to opravdu takové, takový vyvážený přístup a návrh. Karcenokeny a dýzlové výpary Možná víte, že směrnice o karcinogenech a mutogenech, pokud jde i o vystavení um, expozici chemikáliemi na pracovišti. My tam pracujeme na revizi i na základě vědeckých důkazů, které se neustále vyvíjí. Zatím nemáme dostatečné informace, které by nám umožnily právě ty dýzlové výfuky tam za, Eh, členit, ovšem studie v tomto ohledu probíhají, pokud je o omezení eh, dýzlových výparů a expozice těmto výparům do budoucna. Děkuji. Děkuji za všechny položené otázky. Pracovní mobilita. Nebo možná mohla bych odpovídat eh, v mateřském jazyce, protože zde máme více tlumočnických možností než kdekoliv jinde, tak bych je ráda využila, takže děkuji. Čili pokud jde o pracovní mobilitu a zároveň Evropský orgán ELA, Evropský orgán pro pracovní záležitosti, my jsme vzali v potaz eh, zprávu účetního dvora a jejich doporučení, které jsme získali ještě, než jsme předložili tento návrh ohledně tohoto evropského orgánu. Všechny připomínky jsme vzali v potaz, především pokud je o EURES. Další informace budou ještě i do budoucna k dispozici. My bychom chtěli jistě, aby dosáhnout toho, aby lidé věděli, jaká jsou jejich práva a jaké jsou naše plány v této oblasti pracovní mobility. Pokud jde o sociální zabezpečení, toto číslo sociálního zabezpečení bude trvat déle, než jsem předpokládala. Když jsme poprvé přišli s touto myšlenkou, tak jsme chtěli, aby to skutečně bylo něco funkčního, aby to bylo efektivní a proto potřebujeme získat více technických informací ohledně možnostech týkajících se čísla sociálního zabezpečení. Jsou zde různé otázky, mělo by to být propojeno s nějakým legislativním návrhem nebo možná nějakým jiným způsobem by došlo k rolloutu celé Evropě. Čili je zde mnoho otázek, které musíme vyřešit, než předložíme praktický návrh, ať už je to návrh jakéhokoliv charakteru. Čili musíme provádět další průzkum v této oblasti. Toto číslo, evropské číslo sociální zabezpečení je pořád na stole zabýváme se tím a pokud eh, skutečně dojde k předložení konkrétního návrhu, chceme, aby to byl solidní návrh, Zároveň chceme i elektronický systém, který by měl v této strategické oblasti fungovat kvalitně, pokud jde o karcinogeny dýzlové výpary a tak dále. Trialogy v této oblasti pokračují. My jsme zatím o dýzlu jako takovém nehovořili, protože čekáme na stanoviska technických výboru a až poté samozřejmě bychom mohli uvažovat o začlenění do této problematiky. Některé členské státy Německo, Rakousko mají k dispozici vědecké studie vypracované v těchto zemích a ty jsou rovněž součástí jednání v rámci trialogu. Pokud se parlamentu povede přesvědčit radu v tomto ohledu, jsem přesvědčena o tom, že budeme moci předložit konkrétní návrhy. Já jsem otevřená těmto možnostem a doufám, že s řešením přijdeme. Možná i v rámci tohoto probíhajícího trialogu záleží na obě má spolu zákonodárci, především s ohledem na ta nová vědecká data, která se nyní připravují a předkládají. Pokud jde o rezoluci OSN, osoby s postižením, my se nemáme nějaké další návrhy, nemáme zde žádné legislativní návrhy, které bychom plánovali. I přesto ale pracujeme právě na tom aktu dostupnosti, který je součástí právě rezoluce OSN týkající se osob s postižením. Já už jsem se to zmínila v úvodním slovu. My si myslíme, že by to mohlo pomoci zlepšit životy 80 milionům osobám s postižením a samozřejmě s mm, tárnoucí populace znamená, že to problémy a počty těchto lidí budou růst. Dále pokud jde o genderovou nerovnost, Toto všechno je součástí všech našich návrhů, protože je to součástí základních práv. My zde máme konkrétní legislativu, musíme zajistit, aby všechna pravidla a regulace byla plněna. Samozřejmě, že nám to leží na srdci, my to prostě nebereme nějak na lehkou váhu. Ještě bych doplnila to, co řekl pan kolega, pan Dombrovský, Čeká nás ještě rok práce, máme pracovní programy, máme harmonogramy, my prostě nechceme vystupovat solidně pouze u těch velkých věcí a malé, na malé zapomínat. My jsme se opravdu domluvili všichni, že chceme dokončit to, co nás ještě čeká, co máme na stole, protože je to hodně. Čeká nás ještě asi rok další práce a já opravdu věřím, že budeme opravdu, a vím, že tomu tak je i v parlamentu, pracovat až do toho posledního dne a že se nám povede dosáhnout nás skompletovat maximum. Pokud jde o ty záruky pro děti, je zde dokument z letošního roku z dubna, z 16. dubna. Akce by měly probíhat na místně národní i evropské úrovni. Možná jste ještě neměli čas se na to podívat, ale pokud se na to podíváte podrobně, uvidíte, že je tam několik doporučení konkrétních. Včera dokonce padlo konkrétní rozhodnutí v tomto ohledu. Je zde několik doporučení týkajících se péče o děti. Například. V minulosti tomu tak nebylo, mnohem více pozornosti jsme věnovali tomuto tématu a ráda bych vám připomněla i tu skutečnost, že Evropská komise má i pilotní akty připravené, které by měly být implementovány na základě návrhu Evropského parlamentu v této oblasti. Já myslím, paní předsedající, že jsem pokryla asi tak všechny nejdůležitější body. Paní Tyson s námi zůstane, pan Dombrovský musí bohužel odejít. Já jsem velice ráda, že jste se mohl zúčastnit alespoň první části našeho výboru, našeho programu. Možná ještě bude nějaká možnost eh, se zabývat eh, dalšími otázkami ohledně věcí, o kterých jste se zmínil, vy jste hovořil o tom, že se zaměřujete na výsledky a my právě na ty výsledky a to plnění čekáme, takže ještě jednou děkujeme. A nyní to je pan Karinský, který požádal o slovo. Vy jste prvním. Děkuji, děkuji, paní předsedající. Já jsem právě se chtěla obrátit na pana místo předsedu Nobrovskise, Ale asi, <laughs> asi ho nebudu se snažit ho zde mezi námi v naší místnosti nějak pozdržet, vidím, že pospíchá, takže věřím, že paní komisařka Tyson mu oznámí to, že mu pošlu písemný dotaz, protože toto se týká právě jeho portfolia. Jde o sociální dialog, sociální partnerství a kolektivní vyjednávání. Pan předseda i paní komisařka zdůraznili důležitost posílení sociální Evropy ve všech aspektech. Hovořili o sociálním pilíři těchto sociálních práv. A já bych se zaměřil na právo číslo 6 a 8. Šestka mzdy. Pracující mají právo na férovou mzdu, která umožňuje kvalitní život a mělo by to být stanoveno transparentním způsobem na základě národních eh, pravidel a respektovat autonomii sociálních partnerů. Osmička. Sociální dialog a zapojení zaangažovanou z pracovníků. Tam se hovoří o tom, že sociální partnéři by měli vyjednávat a zároveň vstupovat do kolektivních eh, dohod v záležitosti, které jsou pro ně relevantní a zároveň respektovat jejich autonomii Toto je i v úvodním ustanovení 20, kde se hovoří velice jasně o tom, že sociální dialog hraje zásadní roli při posilování sociálních práv a posilování inkluzivního růstu. Sociální partneři na všech úrovních hrají klíčovou roli v prosazování a implementaci tohoto pilíře autonomním způsobem a mohou vstupovat do dohod, jakož kolektivních vyjednávání. Při přípravě strukturovaného dialogu se na konci těch návrhů právě objevilo toto téma ze strany některých kolegů. Chtěli jsme, aby komise přestala s úspornými opatřeními a začala opětovně budovat to systém kolektivního vyjednávání. A já jsem se chtěl zeptat pana místopředsedu komise, zda vidí tu potřebu opětovného prosazování kolektivního vyjednávání, protože my víme, že od krize v roce 2008 kolektivní vyjednávání mm, bylo podkopáno, že kolektivní vyjednávání utrpělo zásadními dopady že tam došlo k podkopávání férového stanovení mest, deindexace mest. Toto jsou věci, které vedly k dalším nerovnostem. A nerovnosti, to si myslím, že je ta hlavní výzva budoucího evropského projektu. Takže abych to zkrátil. Jsem přesvědčen o tom, že pan místopředseda Dombrovský do kterého portfolia spadá sociální partnerství, promarnil důležitou příležitost informovat náš výbor o tom, jak se dívá na posílení sociálního partnerství jakožto jádro evropského pilíře sociálních práv a jeho prosazování eh, do reality. On hovořil o legislativě, která je důležitá v tomto ohledu. Ovšem v úvodním ustanovení číslo 13, které, které bylo projednáváno s, s radou, se hovoří, že aby tato práva byla právně vymahatelná, tak eh, ta práva a principy vyžadují dedikovaná opatření nebo legislativu. Čili rád bych zúraznil, ta opatření, ta jsou zásadní pro komisi členské státy. Komise v tomto ohledu ale jistě hraje zásadní roli při prosazování eh, v rámci implementace těchto postupů. Čili já pošlu panu místopředsedovi eh, písemný dotaz, ale ta konverze směrem nahoru, evropský semestr a tak dále, to, že se nezmiňuje o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, a i přesto se zabývat těmito výzvami, to podle mě, mého názoru je nedostatek v eh, přístupu pana místopředsedy a zároveň komise k tomuto zásadnímu bodu. Já to zde již nechci nějak prodlužovat, ale v rámci MMF to, že ESF plus, že skutečně je to obrovské, eh, obrovský úspěch, to, to znamená i obrovské otazníky, protože my chceme tuto specializovanou roli těchto různých fondů samozřejmě v rámci sociálního dialogu zachovat. Samozřejmě, že se může být určitá duplikace a fragmentace, ale nesmíme ztrácet ze zřetele podporu těch, kteří nejvíce trpí, kteří žijí v extrémní chudobě to, že z toho vytvoříme nějaký fond typu omnibus, to prostě podle mého názoru podkopává vůbec fungování Eh, celého tohoto systému. Děkuji eh, vám za schovývavost ohledně času, paní předsedající. Eh, děkuji vám. já si myslím, že to je vaše záležitost, paní Tyson, v kolektivní vyjednávání a tyto věci. Možná byste se mohla pokusit odpovědět, protože pan Dombrovských již zde není protože se to velmi úzce týká vašeho portfolia. Máte tady slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Když dovolíte, dám první odpovědi, ale samozřejmě pošlete dopis místo předsedovi, budu ho také informovat. Pokud jde o sociální partnery, musím vám říci, že tato komise a každý v komisi bere svou roli velmi vážně. Není to Eh, před nic předstíraného, je to opravdu v srdci naší politiky. Eh, když začal první rok našeho mandátu, tak jsme předložili eh, nový, novou formu sociálního dialogu protože ne všechny členské státy na Evropské unii byly v tomto smyslu na tom tak dobře, jak bychom si přáli. Takže jsme si říkali, co chceme dělat společně a teď to provádíme. Byly akce na Evropské unii, požadavky na členské státy a rovněž splnomocnění eh, sociálních partnerů. E, a byly eh, strané eh, sociální samaty. Paní Elskov za parlament je tady, tak mohou hovořit o změnách. Eh, došlo k opravdovým změnám. U nedocházelo jenom k výměně zdvořilých dopisů. Byla to opravdová diskuse, máme agendu, jednáme. Samozřejmě zde byl i eh, makro, eh, makroekonomický dialog a sociální partneři se toho účastnili. A sociální partneři se objevují ve všech závažných politických tématech, ať už je to energetika nebo eh, cokoliv jiného. Máme zde i širší a lepší genderové zastoupení. Vždycky se ve všech tématech zaměřujeme i na sociální témata. Zahrnuli jsme sociální partnery daleko lépe do akcí z evropského semestru, informujeme své partnery a konzultujeme s nimi, než děláme nějaké akce, zahrnujeme všechny ostatní, všechna ostatní stádia, velmi pravidelně informujeme, dříve než uděláme cokoliv v nějaké zemi, tak kontaktujeme a konzultujeme to se sociálními partnery v příslušné zemi. Toto tedy dělají naši Eh, komisaři a máme eh, zástupce ve všech, eh, pro všechny členské státy a ve všech zprávách jedno, pro jedno, jednotlivých zemí jednotlivých členských států eh, vyzýváme, aby byl začleněn sociální dialog, aby ECRC se tam neobovalo, neobjevovalo jenom jako nějaké doporučení, ale jako spolupráce se sociálními partnery, konzultace s institucemi a tak dále monitorujeme výsledky semestru a zaměřujeme se na eh, takzvané budování kapacity, jde o budování kapacity sociálních partnerů a v novém víceletém eh, finančním rámci bude prostor na všechno toto, i na ty podpůrné služby, jak se o nich zmínil eh, místo předseda. Tento systém se může použít k budování kapacity sociálních partnerů. Tak opravdu v kolegiu to, se to projednává, my se tomu velmi věnujeme a máme výsledky. Takže je trošku překvapující, že eh, zasněla tato připomínka, protože si myslím, že záleží také na jednotlivých zemích, protože jsou určité státy, eh, kde eh, to jde lépe, jiné, kde to není tak dobré, ale zeptejte se na to ještě mm, eh, komisaře, protože je to v srdci jeho práce ESF+, to je další věc, a teď eh, to, že se neudělalo dost v tomto je moje chyba, protože já jsem nepožadovala eh, po kolezích, aby se více snažili. Musíme lépe investovat do lidského kapitálu. Neznamená to, že nebudou peníze. Eh, budou, to slibuji Eh, minulý týden jsme to slíbili, teď se to diskutuje, ale nejde o omnibus, eh, fond pro sociální záležitosti. Eh, budeme mít fondy, protože je potřebujeme. Máme ještě stále problémy konvergence v Evropě. Budeme pokračovat i s penězi z Evropského sociálního fondu, ale musíme investovat do dovedností a e, e, vynaložit prostředky co nejefektivněji. E, děkuji, pan Pavel, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, děkuji vám za čas a děkuji vám za odpovědi. Mám dvě, tři otázky týkající se vašich témat. Za prvé, vím, že koordinace systému sociálního zabezpečení je v procesu probíhajícího jednání, ale trochu mám obavy, pokud jde o zavadění indexace eh, rodinných eh, přídavků eh, do vnitrostátního práva. Máme zde příklady Rakouska Rakousko bude od 1. července mít předsednictví, budeme hovořit o stejném ne, ne, o stejných odměnách, o stejných benefitech, stejných eh, přídacích a eh, jde o opatření eh, ve vnitrostátních legislativách některých zemí, která diskriminují pracující podle mého názoru. Za druhé, Už to zaznělo v naší ze strany Agnes. Karta, eh, Evropská karta sociálního zabezpečení a jednotné číslo sociálního zabezpečení. Zde nemůžeme čekat. Podle mého názoru zde potřebujeme vyřešit problémy a potřebujeme, eh, aby eh, to bylo všechno samozřejmě, nikoliv jenom dokonalé, ale aby to bylo co nejdříve, aby to bylo dokončeno do konce našeho mandátu, protože to jsou velmi závažné problémy, které v Evropě máme. A také jsem zklamán, pokud jde o Dublin Erasmus+, protože eh, bych očekával alespoň třikrát vyšší částku, než jaká byla odhlasována parlamentem a také vás žádám o podporu tohoto opatření. Děkuji vám. Děkuji, pan Mam. Děkuji. Dvě minutky máme. Kolega Pirinsky, kterého si jinak velmi vážím, to trošku přehnal, že hovořil 6 minut 18 vteřin, takže já tedy dodržím ty dvě minuty. Um, já se vrátím ke, ke směrnici o vysílání pracovníků. Teď um, se o tom eh, má jednat už příští týden, bude se o tom hlasovat a ve výboru jsme měli um, 38 pro, 14 proti, ale já si myslím, že tenhle ten eh, výsledek trialogu akceptujeme. Eh, máme téma služebních cest. Tady řada z nás ještě vůbec není přesvědčena. Eh, Tohle je velmi důležitá oblast. Ve Francii a v Belgii je tomu tak, že služební cesty jsou stíženy tím, že se musí předkládat dokumentace předem. Pokud to neuděláte, máte v podstatě um, pokuty. A teď eh, tohle to jsou věci, eh, ke kterým se vlací ten přeskum. A eh, my jsme tedy hledali třeba nějaké výjimky, zda tam budou definovány. Takže mě zajímá, zda Evropská komise to takhle nadále zamýšlí, zajišťuje se to, to je důležitá oblast. Já, ob, já neustále získám dopisy od malých a středních podniků, kteří říkají, tohle to prostě nemůžeme dělat, to jsou obyčejné služební cesty, tady nejde o žádné e, obcházení e, těch možností pro vysílání pracovníků. Takže e, Tohle to je prostě něco, co, e, co bychom určitě měli se snažit ještě změnit e, teď, když o tomto tématu jednáme. A teď Erasmus+, plus Tady se opravdu něco musí změnit. Milá Marian, Erasmus Plus je eh, v podstatě takový obláček evropský, musíme eh, tomu dát větší um, hmatatelnost. Evropané to musí cítit. Děkuji. Thank you, Mr. Mann. I'll give the floor. Děkuji a slovo má pan Salianopoulos. Máte slovo. Já budu hovořit o sociální Evropě. Vezměme eh, si eh, příklad eh, Řecko. Včera ráno předseda vlády Cyprus hovořil o tom, že Řecko přes Eh, vystupuje z memoranda, že ho bude revizovat. Je to pravda. Eh, doho, byla oznamena dohoda řecké vlády s institucemi komise a co říká komise, eh, přijímá nová nepopulární opatření pro roky 2019 až 2023. Jsou to závazky nebo povinnosti po ukončení memoranda a opatření, která se budou za zavádět bez časového omezení a řecká vláda, e, která se v tom angažovala, e, potřebuje nyní schválení institucí. E, další bod pozitivní saldo 3 2,3 Ty peníze budou přicházet z, pocházet z daní. E, přitom e, podniky se budou snižovat, e, zmenšovat, kdo bude platit na ty daně přispívat. Máme i úrovně bezdaňové. V roce 2020 toto bude implementováno. Na rok 2019 je program na, na, e, e, e, na, na některé další věci. Další máme memorandum týkající se kolektivního vyjednávání pokud eh, se podíváme na to, že společnosti eh, dívají velký, eh, generují velký zisk, tak o toto také přijde, toto bude zrušeno. Očekáváme snížení důchodů. My jsme i po eh, srpnu 2018 eh, u nás došlo ke škrtům v důchodům. Takže já bych chtěla vědět, co se bude dít eh, po roce 2018. Děkuji, slovo má Eduard Mata. Ano, výborně, já myslím, že jste to vyslovila správně. Čili rok před koncem vašeho mandátu, to, že teda opravdu v tom sociálním pilíři budete pracovat, tak to my se nestěžujeme, ale zároveň určitá taktika, například to, mm, tři, ta tři Ačka v oblasti sociálních záležitostí, to je něco, co je velice důležité. Především pokud jde o kvalitativní texty, nejenom kvantitativní uh, texty. A jestli dovolíte takový příklad, já se nebudu nějak odsuzovat iniciativu Evropské komise, to znamená to sladění osobního, a pra, mm, osobního života, ale členské státy opravdu těch 14 států tu udělali vše proto, aby tato směrnice nebyla prosazena. A mně je to opravdu velice líto, že je to třeba například i moje země, která je takto um, pokrytecká. Já opravdu doufám, že se tomu nevzdáme a uděláme vše pro to, aby to rovné zacházení s ženami, muži, dále, že je to otázka rodičovství, nejde pouze o matku samozřejmě, ale i oce. já doufám, že nás komise neopustí a my rozhodně se nevzdáme. Další záležitost, ve které bych rád obrátil vaši pozornost, je určitý přechod a tranzice. Byste hovořila o roli Mm, odborových organizací, sociálních partnerů. Víte, pokud jde o reformu celé této problematiky, když vám to nepřísluší do vašeho portfolia, my jsme chtěli, aby zde byl určitý výbor, správní výbor, přímo někde na té, na, na té lokální místní úrovni s místními aktéry. Ovšem Evropská komise si to nepřála. Ona tam chtěla takovou určito, určitý fond v této oblasti, který by se zabýval pouze modernizací, ovšem sociální partneři těm na tom až tak nezáleží. Čili jaké místo chcete udělit právě sociálním partnerům? Ano, ta, ten přechod v oblasti energetické politiky, dobře, to mm, jsem samozřejmě rád, ale nemůžete říct si polským nějakým um, um, horníků, horníku že teda budou, budou eh, muset postupovat eh, tak, že prostě budou mm, za, zavírat doly a tak dále. V Spojených státech, ano, víme, že tam dochází k určitému filtrování zahraničních investic a tak dále. Víte, eh, ta, to postavení rady, komise a tak dále, i některých um, mých kolegů tam nechtějí, někteří tam nechtějí žádná omezení. A teda tímto nepřímým způsobem Čína bude masivně investovat do těchto vysoce, vysokých technologických odvětví u nás v Evropě a my opravdu ztrácíme, protože opravdu za těch posledních 20-30 let jsme za, zaostávali a nemáme zde dostatečné znalosti a dovednosti. A ještě jedna věc, která mě trošku zneklidnila, Hovořilo se zde o rovném postavení mužů a žen a vy jste řekla, že si přejete, aby všichni pra- eh, respektovali tato pravidla. Ovšem eh, já bych byla rád, kdybyste řekla mně, že si to přejete, ale že to vyžadujete, protože pokud jde o sociální určitá omezení, tak tam opravdu eh, to vyžadujete, zatímco zde v té rovnosti mužů a žen říkáte, že si to pouze přejete. Děkuji, pan Palas má slovo de, de, de venir. Děkuji, děkuji za slovo a děkuji i paní komisařce, že se nás přišla. Já bohužel jsem si nemohl vyslechnout vaše úvodní slovo s panem komisařem Dobrovskisem. Omlouvám se, přišel jsem trošku později, takže nebudu moci klást otázky k vašemu úvodnímu slovu, ale k dvěma bodům. Jednak je to to číslo sociálního zabezpečení. Já si přeji osobně, aby to dopadlo. Pro nás je to důležité. Pan Pavel se o tom zmínil před chviličkou. Pro sociální demokraty je dokonce důležitá i, te, i ten průkaz sociálního zabezpečení, protože je zde takový paradox, který bychom měli odstranit mnoho členských států odmítá komunitarismus aby teda mm, to nebylo na evropské úrovni, protože tvrdí, že je to otázka státu. Ovšem, pokud je o koordinaci tohoto systému sociální zabezpečení, já jsem zodpovědný za zprávu v tomto ohledu. A my vlastně vidíme, že členské státy nedělají svou práci, ať už jde o nějaké kontroly, administrativní kapacity, například umožnit pracovníkům vysílání v rámci mobility, čili jak vlastně budeme chránit občany, kteří jsou mobilní a kteří vlastně nenachází a administrativní podporu. Nemůžeme pokračovat tímto způsobem. Měli bychom zúraznit na evropské úrovni právě tyto nástroje pro sociální pokrok, kontrolu, abychom dosáhli určitou jednak mobilitu našich pracovníků, která je zakotvena v naší legislativě a zároveň rovné zacházení, sociální ochranu těchto mobilních pracovníků. Nevidím žádné jiné řešení alespoň ve stávajícím období skutečně se zdá, že je obtížné to propojit. A ještě je ta otázka, která je s tím trošku rovně spojená, jakým způsobem budeme všechny ty procedury, které se týkají mobility pracovníků, digitalizovat. Například ES. SE platforma, kterou jste vy ohlásila v roce 2019. To není jenom nějaká hráčka, to je zásadní pro nás, protože pokud budeme digitalizovat tuto oblast, pokud jde o výměnu informací v Belgii, Carrefour, Nimozom a tak, systém Nimozom a tak dále, čili zde bychom mohli posílit mobilitu pracovníků i lepší ochranou. Budeme mít více informací k dispozici a ty kontroly budou lépe zacíleny strany. Pokud jde o, tento, o reformu sociálního systému, sociálního zabezpečení, já jsem zpravodaj, potřebuji více informací v tomto ohledu, aby Evropský parlament opravdu mohl pracovat s takovým konkrétnějším způsobem. Ještě jsem měl otázku ohledně přeshraničních pracovníků, ale především teda ESSE e a digitalizace této oblasti, mm, vše, co by mělo vést k eh, tomu číslu sociálního zabezpečení. Já si myslím, že do budoucna bychom rozhodně těchto cílů měli dosáhnout. Děkuji. Děkuji vám všem za vystoupení. Pan Dobrovskis a paní Tyson také říkali, že teď je čas pro eh, předložení výsledků nebo pro realizaci toho všeho. To řekli na začátku naší diskuse a zároveň víme, že čas běží. A nemáme tedy moc času na rozhodování. Pokud chceme, abychom měli výsledky ještě před příštími evropskými volbami. Byla to spousta otázek, které jsou ale navzájem propojené, takže paní Tyson, mohla byste laskavě odpovědět? Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se Eh, hovořit stručně, protože nemáme moc času a budu zase hovořit holandsky, když dovolíte. Ah. Eh, eh, v, V první řadě ruka týkající se dětí a indexace je jasné, že komise toto podporuje. Pokud jde o tu indexaci, tak to sledujeme. Není žádná evropská legislativa, která by se toho týkala, Nemůžeme diskriminovat. A není žádná e, legislativa, která by umožňovala platit e, odlišné částky dětem, e, podle toho, kde žijí děti, když rodiče platí do stejného eh, sociálního systému, protože ten příspěvek má být takový, že tam, kde se platí příspěvek, tam se má eh, vyplácet. Komise se takto vyjádřila, potom záleží ale na rozhodnutí a posouzení jednotlivých členských států a nemohu předvídat, co e, budou dělat, uvidíme, co se bude dít a zareagujeme ve vhodnou chvíli. Jinak sociální zabezpečení a digitalizace. Zde můžeme přijmout jakoukoliv iniciativu, ale eh, každopádně ty přijaté iniciativy se zaměří na to, aby všechno fungovalo efektivně a teď děláme tu veškerou přípravnou práci týkající se evropského čísla sociálního zabezpečení a pracujeme na digitalizaci a efektivnosti, aby se eh, a chceme dosáhnout tedy těchto cílů. V roce 2019 a implementaci v, v členských státech předpokládá se, že, se, že to tak opravdu bude, že se, že se Eh, budou eh, implementovat ta, eh, bude implementovat to evropské číslo sociálního zabezpečení. Ještě se nám nepodařilo to celé dokončit, ale zbývá pár technických detailů, ale základ je zdravý a čekáme tedy na další návrhy, aby se to stihlo včas. Pokud jde o Erasmus, třikrát nebo čtyřikrát více peněz. Vím, všichni víme, že to je naše výkladní skříň. Lidé eh, si toho velmi cení. Umožňuje to, aby se občané cítili skutečnými Evropany. Je to příležitost pro mladé lidi a chceme ji rozšířit. A právě proto brzy zahájíme Erasmus Pro Eh, rovněž z toho, budem, eh, budou, rovněž toho budou moci využít učni. Nebude to omezené jenom na vysokoškolské studenty. Eh, ten rozpočet je napjat, napjatý uvidíme, zda v následujících letech se nám podaří ten rozpočet zdvojnásobit. Každopádně budu tlačit na členské státy, aby poskytli více peněz, aby eh, bylo k dispozici více prostředků, tak abychom mohli zdvojnásobit objem prostředků v Erasmu+. Plus Pokud jde o směrnici o vysílání pracovníků, chci připomenout, že příští týden ve Štrasburku to bude na pořadu jednání. E, měli jsme úspěšný trialog, za ten všem děkuji. Budeme pokračovat v práci, tedy ještě e, nebo bude se o tom hlasovat, pardon, příští týden. Jsem přesvědčena o tom, že e, získáme většinu a pokud jde o ty služební cesty, eh, v posledním týdnu jsem o tom hodně slyšela, dostala jsem dopis ohledně tohoto tématu. Eh, jde o služební cesty, kdy se třeba navštěvuje zákazník v nějaké jiné zemi. Eh, není to poskytování služeb které eh, spadá eh, do eh, vysílání pracovníků. Každopádně rozešleme dopis, aby byli všichni informováni. Řecko opouští ten program. Ne, neznamená to ale, že nemají žádné závazky. Všechny státy mají závazky vůči Evropské unii nebudu zacházet do detailů ohledně toho, co eh, bylo dohodnuto mezi Řeckem a mými kolegy. Jenom mohu říci, že eh, pokud eh, budou nové programy pro Řecko, my jsme dělali analýzu sociálních programů a e, zde budeme vycházet k obchodu. E, víme, že byly přerušeny e, dohody a že je zde nejistota. Komisařka Malstrem pracuje dnem i nocí na a hledá nějaké nejlepší řešení při zajištění strategických zájmu. Pokud jde o nediskriminaci, pan Matan odešel, ale když hovoříme o té diskriminaci, vyžadujeme a budeme vyžadovat, eh, aby eh, se zachovávala, aby nedocházelo k nedorozumění. Děkuji. Děkuji vám. za toto vystoupení a za snahu nám odpovědět na co nejvíc otázek. A, na zá- a nyní přejdeme eh, k bodu čtyři, na který máme na pořadu jednání. Jsme trochu opožděni, ale dám vám slovo paní Tyson, abyste eh, eh, uvedla zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti a eh, potom máme hlasování, takže předpokládám, že skončíme čas, takže máte slovo ke krátké prezentaci. Thank you very much. Děkuji. Eh, takže k našemu návrhu eh, pro orgán ELA. Eh, tento návrh je poměrně ambiciozní. Jak víte, není to izolovaná iniciativa. Je v, mm, zakotvena do rámce širší politiky, která zajišťuje pracovní mobilitu v Evropě. To je pro nás velmi důležité, co se týče stanovování cílů. Je to důležité i pro vás podle toho, jak jste kladli otázky. Tady vlastně se posílí sociální rozměr v Evropské unie spolu s pilířem sociálních práv. Na evropské úrovni jsme tedy eh, realizovali několik iniciativ. Za prvé, po schválení parlamentem a radou posílené směrnice o vysílání pracovníků. Já jsem předložila návrh pro přeskum pro revizi eh, této směrnice o eh, vysílání pracovníků. A nyní tato revidovaná směrnice bude projednávána na příští týden na plenárce. Kromě toho revidujeme systém sociálního zabezpečení nebo pardon, sociální nerovnosti a doufám, že tedy k tomu se dostaneme v eh, příštích měsících, co se týče trialogu. My zde tedy hodláme revidovat hlavní pravidla pro pracovní mobilitu. A prv, poslední e, část, kterou nyní e, do toho chceme zapracovat, je, jak zajistit, aby všechna tato pravidla byla efektivně uplatňována v praxi. Asi 17 milionů lidí um, aktivně pracuje v um, jiné členské zemi a samozřejmě řada podniků působí uh, přeshraničně, takže to vyžaduje, abychom si stanovili evropský rámec, eh, co se týče práv i povinností a aby se to řádně uplatňovalo v celé Evropské unii. My taky potřebujeme, aby vnitrostátní orgány měly veškeré potřebné prostředky pro eh, vymáhání těch evropských pravidel, eh, co se týče přeshraniční práce. Nyní vnitrostátní orgány se potýkají s, něko, s některými problémy. Nezískávají vždy eh, dostatečné informace od protějšků, informace nejsou k dispozici nebo nejsou sdíleny, neexistují mechanismy pro eh, přeshraniční šetření a neexistuje všeobecný mediační mechanismus pro přeshraniční záležitosti a proto Komise navrhuje vytvoření tohoto orgánu ELA, což by byla permanentní struktura, která by e, trvale podporovala vnitrostátní orgány, podniky i mobilní pracovníky. Tento orgán by tedy zaplnil mezeru, kterou máme v oblasti eh, pravidel pro sociální zabezpečení a mobilitu. Eh, poskytl by řádná, eh, řádné nástroje pro výměnu informací, pro řešení přeshraničních sporů a to, co nejrychleji a nejefektivněji. Tato agentura nebude přebírat povinnosti vnitrostátních orgánů. Tento orgán má pouze podpořit vnitrostátní orgány při uplatňování evropského AKI. ELA tedy nebude měnit rozdělení e, pravomocí mezi členskými státy a EU. Nebude také zasahovat do e, ekonomiky sociálních partnerů, nebude tedy e, uzavírat žádné smlouvy. Bude mít tedy operační roli, tak aby zajistila, že evropská pravidla ohledně mobility jsou řádně eh, komunikována a eh, uplatňována v praxi. Tento orgán tedy bude podporovat členské státy v otázkách týkající se přeshraniční pracovní mobility. To v podstatě se pojí s volným pohybem pracovníků, vysílání pracovníků a koordinování sociálního zabezpečení eh, posílí spolupráci mezi členskými státy, co se týče boje proti neprohlášené práci, nedeklarované práci. A náš návrh předpokládá, že tato, tento orgán bude mít tři cíle. Za prvé, zjednoduší přístup k informacím pro jednotlivce i zaměstnavatele, co se týče práv a povinností. Za druhé, podpoří operační spolupráci mezi orgány, Eh, napříč přes hranice a za třetí bude poskytovat mediaci v případě přeshraničních sporů mezi eh, vnitrostátními orgány. Tyto cíle jsou potom konkrétnější, když se podíváme na konkrétnější úkoly, které budou vykonávat. Za prvé, usnadní mobilitu pro jednotlivce, pro zaměstnavatele tím, že usnadní přístup k informacím o právech a povinnostech v zahraničí a také eh, zajistí přístup k službám pro pracovní mobilitu. Tady nejde o duplikování stávajících eh, informačních struktur, naopak to usnadní a zlepší. Eh, potom máme také portál pro mobilitu práce a máme koordinační kancelář, eh, která se taky věnuje tomuto v českých státech, eh, v evropské, eh, taky se zeměmi Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. A za druhé, orgán poskytne operační podporu těm vnitrostátním orgánům, tak aby se zajistila jejich řádná spolupráce. To je vlastně klíčová role této, tohoto orgánu, tedy zajištění efektivního vymáhání evropských zákonů v boji proti podvodům a zneužívání usnadní také výměnu informací a podpoří přeshraniční společné inspekce na žádost členských států. Tento orgán bude také poskytovat mediaci v případě sporů v uplatňování evropských zákonů. Tento orgán také přes přispěje k budování kapacit eh, vnitrostátních vymáhacích orgánů, eh, bude předkládat analýzy, hodnocení dopadu, hodnocení rizik a mohla by usnadnit spolupráci mezi relevantními hráči v případě narušení trhu přes hranice. Například, když dojde k nějakému rozsáhlé, nějaké rozsáhlé restrukturalizaci podniků. ale vždy tedy tento orgán bude vycházet z práce už existujících orgánů. Bude spolupracovat s EU OSHA a s ETF, eh, agenturami v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. I zde vlastně jde o vytváření synergií, eh, co se týče expertízy, eh, předpovídání dovedností, prác tedy bezpečnosti a zdraví při práci a tak dále. Kromě toho tento orgán bude spolupracovat s dalšími evropskými agenturami, například s Europolem, pokud to bude relevantní, a Eurojustem. Tady eh, samozřejmě půjde o trestní činnosti v této oblasti. Takže těch výzev je hodně, úkolů je hodně a my opravdu pracujeme tvrdě na tom, aby ELA byla úspěchem. Evropě nám jde o volný po, po, pohyb pracovníků a proto musíme postupovat ambiciozně v této oblasti. Já tedy věřím, že stejně ambiciozní bude Evropský parlament v tomto legislativním procesu. Tento parlament už několikrát zdůraznil význam zajištění řádné implementace evropské legislativy právě v oblasti přeshraniční mobility a připomínám usnesení z roku 2016 o sociálním dumpingu v Evropské unii a kromě toho taky eh, usnesení o efektivních pracovních inspekcích, proto aby se zajistily dobré pracovní podmínky v celé Evropě. Já eh, tedy vítám, že se tomu takto věnujete, že eh, i vypracujete na zajištění férové mobility v Evropě. A můj kabinet eh, vás eh, a radu v tomto legislativním procesu bude podporovat. Cílem je, aby orgán ELA byl zprovozněn v roce 2019. Závazek a tvrdá práce eh, zpravodaje vašeho výboru a samozřejmě všech členů tohoto výboru bude zásadně důležitý a já se těším na naši spolupráci do budoucna. Ohledně tohoto velmi důležitého návrhu děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní za EPP pan Lenners, prosím. Eh, eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní komisařce za to, že za námi přišla osobně hovořit o tomto orgánu. My chceme mít férový trh bez eh, nekalé eh, konkurence, kde pracovníci budou řádně chráněni. My proto potřebujeme správně nastavená pravidla. V nedávné době se tedy eh, hodně pracovalo na tomto tématu, teď o tom budeme hlasovat. Pracujeme na balíčku mobility a tak dále, takže už eh, vlastně máme řadu návrhů, ale teď je potřeba, aby byly uplatňovány v praxi. V nedávných letech je stále více mobilní, tedy narůstá počet mobilních pracovníků, lidé stále více pracují přeshraničně, stěhují se do jiných zemí, takže my předpokládáme také inspekce a kontroly které se nemohou omezit pouze na hranice v nějaké země, musíme spolupracovat mnohem více. V tomto návrhu vy tedy předkládáte jakýsi výchozí bod, který určitě bychom měli podpořit. Já si myslím, že to je dobrý základ pro další práci. Ideální by byl mm, pracovní orgán, který je efektivní, který přináší přidanou hodnotu v praxi a který zdůrazňuje operační aspekty implementace. To znamená, že potřebujeme orgán, který má dobře definované role a také prostředky pro to, aby eh, svou, eh, své role vykonával. Eh, co se týče toho ustanovení o informacích, nebo pos, poskytování informací, Jak si uděláme kompletní obrázek o těch právech a povinnostech? Musíme se eh, dívat i na fiskální otázky, daňové otázky, koordinaci v těchto oblastech. Jak se k tomu postaví eh, ten pracovní orgán? A eh, bude to vlastně spadat všechno do, pod jedno místo? Nebo by mělo být více nástrojů? například pro podporu členských států, aby se účastnili e, v těch přeshraničních inspekcích. Hovořili jsme o spolupráci s Europolem, inspekcích na hranicích, i v těch úvodních ustanoveních máme řadu um, velmi důležitých věcí. Takže Můžeme nějak jasně říci, jak si představujeme tu spolupráci, roli orgánů, Ještě se určitě budeme věnovat v tomto výboru řadě otázek. Vítám vaši ambiciozní agendu. je potřeba věnovat se těmto tématům a já se těším na spolupráci se všemi zúčastněnými. Děkuji. Pan Pirinsky za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem v předchozím diskusi hovořil příliš dlouho, vůbec jsem si to neuvědomil. Většinou se mi to nestává. Eh, možná taky, protože jsem hovořil o tématu, o němž eh, vicepředseda komise nehovořil. A eh, mzdy stagnují, zatímco zisky jdou prudce nahoru. To je obrovsky důležité téma, o kterém je potřeba hovořit. Co se týče orgánu ELA, já k ní přistupuji ambiciozně, stejně tak jako kolegové a komise ehm, i pro mě je důležité, aby tento orgán dobře fungoval. Chci zdůraznit tři body. Paní komisařka jednu z nich zmínila. Usnadnit spolupráci mezi vnitrostátními orgány členských zemí. Spolupráce je zásadně důležitá, určitě by měla být posílena, ale Jeden z velkých problémů férové mobility na vnitřním trhu je nedostatečné uplatňování a vymáhání eh, pravidel v oblasti přeshraniční mobility. Takže v tomto kontextu, jak ten orgán eh, napomůže eh, posílení pravomocí vnitrostátních orgánů, tak aby mohli tedy efektivněji dosahovat kontroly právě přeshraničních situacích, včetně také samozřejmě relevantních sankcí, tak aby se v praxi uplatnil princip um, sociální spravedlnosti. A pokud tedy tento orgán chce lépe pomáhat implementaci uh, férové mobility, co případy porušování eh, této férové mobility, nemělo by to být lépe definováno? co třeba ta analytická funkce tohoto orgánu je dostačující pro to, aby odpověděla na očekávání e, v e, ohledu tedy lepší ochrany volného pohybu? Nebylo by to relevantnější, kdyby ten orgán tedy předkládal nějaké závěry a doporučení kompetentním orgánům e, i v případech narušení vnitřního trhu? To se právě tedy týká té férové mobility, férové konkurence. A Další důležitá téma, můj třetí bod. Komise chce tedy vyřešit eh, problém ehm, velmi komplikované struktury, se kterou se nyní potýkáme, já tomu říkám plán galaxie. Ehm, zde ale nesmíme přijít o důležité funkce a úkoly, které jsou implementovány některými z těch struktur, které třeba budou eh, absorbovány tímto novým orgánem co třeba platforma pro mm, boj s neprohlášenou práci? Eh, jak to bude s ní? Jak překonáme stávající nedostatky? Já myslím, že bychom určitě neměli přijít o tuto příležitost to napravit. Eh, thank you very much. Eh, děkuji vám. A nyní dávám slovo paní Tebesius. Máte slovo. vielen Dank auch nochmal an die Kommissarin Frau dass sie hier... Děkuji za představení orgánu ELA. Má skupina se bude zasazovat za práva mm, pracovníků i do budoucna, ale musíme tedy zajistit to, co už máme definováno ve smlouvách. Děkuji mm, za to, že jste jasně řekla, že ELA nebude přebírat dodatečné kompetence, eh, nebude odebírat tedy členským státům a naopak, že tedy zachováme eh, eh, subsidiaritu. A aby tento orgán přinesl přidanou hodnotu, je obrovsky důležité, aby tedy postupoval jako orgán, který podporuje členské státy, ale nenahrazuje jejich orgány. Při analýzách eh, vnitřního trhu tedy spolupracuje, umožňuje výměnu informací a údajů. To všechno tedy zmiňujete, to si myslím, že je nejlepší využití této, tohoto orgánu. Kromě toho jste zmiňovala eh, pomoc v boji proti sociálním podvodům. Ehm, ale upozorňuji na to, že máme třeba eh, problém ehm, eh, kyberkriminality a tady tedy musíme klást velký důraz na bezpečnostní otázky. Jednu věc jste taky vůbec nezmínila a to je něco velmi důležitého. My vnímáme problémy, co se týče financování eh, tohoto budoucího orgánu. Eh, to se týče tedy na náklady mm, na tuto agenturu a odkud tyto peníze přijdou. Víme, že eh, přijde v příštím roce Brexit, takže to určitě ovlivní i nový rozpočet a proto existuje určitá nejistota o financování my se zasazujeme za velkou rozpočtovou disciplínu a pro nás je tedy velmi důležité, aby se přeskoumalo, zda existují evropské programy, které třeba už eh, nutně nebudou pokračovat, nebo eh, kde jsou prostě nějaké nevyužité eh, rozpočtové položky, které by se mohly přesunout tedy na financování ELA. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme. Marian Harkin, prosím, máte slovo. Děkuji. A děkuji rovněž paní komisarce za tento návrh. V podstatě vlastně je to další část té skládanky, která se týká eh, určité koordinace sociálního zabezpečení, vysílání pracovníků a tak dále. Vy jste se sama zmínila o tom, že orgán ELA by měl zajistit efektivní uplatňování práva EU a bránit zneužívání jakož i podvodům. Když se podíváme na úkoly, role tohoto orgánu a tak dále, mám pocit, že je to veliký závazek. Podle návrhu by orgán ELA měl nahradit některé stávající struktury, a zároveň eh, převzít řízení Eurasu a bude muset spolupracovat s mnoha různými orgány, úřady a tak dále. Zároveň se zde hovoří o tom, že pokud zjistí nějaké nesrovnalosti i v jiných oblastech, které nespadají pod jeho odpovědnost, například zdraví a bezpečnost při práci, tak by o tom měl informovat kompetentní orgány. S ohledem na počet orgánů, které to nahradí a zároveň velký počet jiných úřadů, se kterými musí spolupracovat, bude jeho rozsah právomocí opravdu veliký. Jste přesvědčená o tom, že jeho rozpočet je adekvátní? To je v tomto ohledu, to je první otázka. A druhá otázka. Tu už položil pan Lenárc i pan Pěrinský. A to zní následovně. Pokud orgán ELA bude mít nějakou roli mimo svůj rozsah pravomocí, například zdraví a bezpečnost při práci, kde by měl reportovat, informovat a spolupracovat s kompetentními orgány, jaké kanály využije k tomuto oznamování? Já myslím, že ty záměry jsou sice velice dobré, ale je zde mnoho ještě detailů, které zatím nezazněly ohledně toho, jak některé z těchto cílů jak jich bude dosaženo. A poslední otázka, když se podíváme na orgán ELA, musíme zajistit, že funguje efektivně a jeden ze způsobů, který by tomu mohl na pomoci, je zajistit, aby ESA, SSA skutečně fungoval. Pan Baláš <coughs> již o tom hovořil. Zda členské státy budou schopny do, roce 20, do roku 2019 to zprovoznit. Vy jste řekla, že by měli. Moje otázka ale zní, na základě vašich dosávatní zkušeností skutečně očekáváte, že členské státy tomu dostojí? A pokud ne všechny, tak aspoň, že teda většina se států, že se jim to povede. Děkuji. Děkuji a za GUE vystoupí paní López. Děkuji paní předsedkyně a děkuji paní komisařce za předložení tohoto návrhu. Obecně jsme otevření návrhu vytvořit Evropský orgán pro pracovní záležitosti, pokud jeho cíl bude bojovat proti sociálnímu dumpingu a podvodům na pracovním eh, trhu. Eh, záměrem je, je, jsou stejné podmínky a v tomto smyslu hodnotíme všechny iniciativy, které mohou posílit spolupráci a koordinaci mezi národními úřady. Bohužel ale víme, jak některé státy neužívají řádně všechny tyto eh, nástroje eh, sledování, provádění a dokonce i eh, právo Evropské unie. Kontrola sociálního dumpingu a trhu práce přes tento jednotný evropský orgán je dobrý návrh proto, aby se, pokud se podaří splnit jeho cíle. Není to poprvé, co v tomto legislativním období komise navrhuje nebo dělá činí návrhy, jak ukončit eh, tento problém. Eh, dokonce to vidíme i v nové legislativě týkající se eh, vysílání pracovníků. Chceme stejné podmínky pro stejnou práci a já se opravdu ptám, zda Evropský orgán pro pracovní záležitosti bude v sloužit pro boji proti sociálnímu dumpingu a zda eh, by to neměly, eh, tak neměly hlídat spíše normy, které proto byly vytvořeny, ale u kterých zůstalo jenom u záměru. Skoncování se sociálním dumpingem je významný cíl a je to cíl, který má také Evropský orgán pro pracovní záležitosti a koordinace s nitrostátními orgány má se, má se uskutečnit na evropské linii a spolupráce s pracovníky taky. A otázka je, jak tato nová agentura dosáhne lep, větší spolupráce a jaké mechanismy bude mít eh, k tomu, eh, to, aby toho dosáhla a jaké mechanismy bude bude mít a uplatní v případě, že členské státy nebudou plnit své povinnosti vyplývající z tohoto. Eh, děkuji. Děkuji, paní Lanke má slovo, děkuji. Ráda bych poděkovala rovněž paní komisaři za to, že mezi nás přišla. Tento návrh pouze odráží realitu, která je nám známa. Je zde evropský pracovní trh, který vyžaduje nějaký orgán dohledu, aby dohlížel nad tím, co se tam děje. Čili v zásadě my vítáme tento návrh, ale mohou z toho vyplývat různé komplikované mm, záležitosti a politika, to je věc, která se týká peněz a moci. Mé otázky jsou s tím spojené. Návrh, který je na stole, je takový povzbudivý, pozitivní, mělo by to usnadňovat, měla by tam být mediace a tak dále. Ovšem, bude tento orgán skutečně mít dostatečné právomoci, pokud dojde k nějakému konfliktu? Bude tento orgán schopen tlačit na členské státy, aby poskytly některé informace v daném eh, časovém horizontu, pokud by tam bylo riziko nějakého zneužívání. To nám chybělo v posledních letech. Ne, že by tam mm, bylo mm, mm, nebyla ta vůle, aby inspektoři spolupracovali, ale že k tomu skutečně docházelo, čili jaké pravomoce bude mít tento orgán do budoucna. A druhá věc, finanční prostředky společné inspekce, které by měly probíhat, to bude stát nějaké peníze, kolik předpokládáte, že to bude stát, kolik inspekcí, z kolika počítáte a jak zajistíte to, aby finance byly poskytnuty jakož i zdroje, potřebné, aby k tomu došlo, protože je zásadní, aby orgán ELA nejenom fungoval, ale měl i dopad na evropský pracovní trh. Děkuji. Děkujeme i paní Lanke. Za EFD dávám slovo. Jestli někdo zastupuje někdo frakci ENF, není tomu tak? Takže paní Helga Stevens požádala o slovo dvě minuty. Děkuji za slovo, vážená eh, paní předsedající. Paní komisařko, vy víte, že já vás podporuji ve vašem boji proti nekalé konkurenci. Mnoho lidí jsou obětí této konkurence, například vysílení pracovníci, a to musí přestat. Dobrá spolupráce mezi členskými státy je zásadní, pokud chceme bojovat proti podvodným praktikám. Mám několik otázek a zároveň komentářů k vašemu návrhu odně, ohledně Evropského orgánu ELA. Členské státy by právě podle mého názoru měly implementovat jednotlivá ustanovení orgány mají jasně stanovené úkoly a orgán ELA by neměl přebírat nějaké odpovědnosti od členských států. Asi k tomu nedojde v blízké budoucnosti, ale neměl by tomu tak být ani do vzdálenější budoucnosti. Po pětiletém období, o kterém, který, které se zde navrhla, by bylo možné upravit mandát <coughs> tohoto orgánu. To možná by byl správný krok k vytvoření Evropského inspekčního systému. Můžete mě ujistit, že tomu tak nebude a že tento orgán opravdu přijde s nějakou přidanou hodnotou a ne pouze nějakému rozšíření pravomocí. A dále je to otázka právního statutu orgánu ELA především s ohledem na Evropský soudní dvůr a ráda bych si samozřejmě vyslechla vaše názory v tomto ohledu. Děkujeme. Pan Dečian má slovo. Jean-Claude. Jean-Claude Juncker uvedl tuto, tento orgán následujícími slovy. Je absurdní, eh, co eh, vlastně máme eh, bankovní orgán, který dohlíží nad, eh, bankov, nad eh, bankami v EU a přitom nemáme žádný pracovní orgán, který by dohlížel nad eh, spravedlivostí na trhu. A my tento orgán vytvoříme. Jean-Claude Juncker tedy chce mít férový vnitřní trh. Mm, tento vnitřní férový trh ale v řadě bodů nefunguje. Tam, kde tedy máme přeshraniční práci, potřebujeme také přeshraniční kontroly. nakládání se sociálními standardy, eh, tím, že máme různé ty fiktivní společnosti, eh, to samozřejmě zatěžuje eh, pracovníky a i podniky. Vytváří to tlak, ehm, s nimiž se potom musí vypořádat. A má otázka, paní komisařko, pokud tomu dobře rozumím. Návrh komise vlastně předkládá orgán, který bude dělat pouze eh, kontroly, které si vyžádá eh, příslušný členský stát. Pro mě by bylo důležité dozvědět se, co sociální partneři. Neměli by i oni mít takovéto právo vyžádat si tyto kontroly a tím vlastně zajistit, že tyto kontroly proběhnou sociální partneři na místě přeci mají nejlepší znalosti, vědomosti o tom, jaká situace je v zemi a mohou tedy velmi dobře posoudit, zda dochází k porušování eh, různých eh, pracovně právních pravidel. Co si o to myslíte? Thank you, Mr. De- Děkujeme, pane Dečiana. Paní Jongiers má slovo a poté komisařka Tysonová odpoví. To znamená, že hlasování bude trošku spožděno, ale toto je velice důležitý bod, takže prosím, nezneklidňujte se a poslouchejte. Takže paní Jungerius a potom paní Tyson. Děkuji, já budu velice stručná. Takže nebudu říkat žádná taková ta smířlivá slova o tom, jak se mi líbí tento návrh. Proč komise nechce přinutit národní inspekční orgány, aby spolupracovali v rámci společných inspekcí? To je první dotaz. Druhý dotaz. Pokud dojde k nějakému jasnému případu vykořišťování, zneužívání, jak se o tom orgán ELA dozví, bude například možnost odborových organizací přímo poukazovat na takové problematické body a jak by mohl být orgán ELA schopen rychle odpovědět a reagovat. A další otázka, zda bude nějaký seznam černá listina těch fiktivních PO Box společností, které zneužívají systémy ve svůj prospěch. I to by mohlo mít taková černá listina pozitivní dopad na celý pracovní trh. Děkujeme. No a nyní již dávám slovo paní komisařce Tyson. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pokusím se o stručnost. Vím, že všichni čekáte na hlasování a potom pravděpodobně i na cestu do svých domovů. Pan Lenárc, pan zpravodaj, já bych vám ráda popřála hodně zdaru ve vaší práci. Jsem velice ráda, že máte ambiciózní vizi, že se chcete snažit dosáhnout konkrétních cílů v oblasti zprovoznění tohoto orgánu. Hodnotu ELA uvidíme, až když tento orgán začne svou práci, bude fungovat a já doufám, že všichni uděláme vše, co je v našich silách. Vy jste se zmínil o mnoha věcech, nebudu zacházet do podrobností, všechny ty body jsou podle mého názoru relevantní. Čili těším se na spolupráci a těším se na to, co se jde z Evropského parlamentu. Přeji vám i ostatním poslancům vše dobré při práci na zlepšení našeho návrhu. My jsme odvedli veliký kus práce. Doufáme, že je to vyvážený text, ale pokud některé z vašich návrhů vylepší náš text, tak my jsme samozřejmě připraveni a otevřeni. Další otázky. Proč členské státy nepřinutíme spolupracovat v rámci tohoto systému na nějakých společných inspekcích, sankce Členské státy samozřejmě spolupracují i u směrnice o vysílání pracovníků a koordinace sociálních zabezpečení. Na to máme jasná pravidla. Nástroje máme k dispozici i v rámci směrnice pro prosazování z roku 2014. Orgán ELA by měl zajistit to, že mnoho těchto orgánů členských států se propojí v rámci jedné agentury nebo určité orgánu, který by podporoval všechny členské státy. Důležitá je v tomto ohledu důvěra. Ta je zásadní. A ta důvěra může růst pouze, pokud inspektoráty v různých zemí budou spolupracovat. Takže členské státy budou poté lépe schopny spolupracovat tímto způsobem, budou motivovány vyměňovat si informace, protože EU potřebuje bojovat proti podvodům a sociálnímu dumpingu. Takže je to i otázka určitého zvýšení důvěry mezi členskými státy. Pokud k němu nedojde, pokud k tomu nedojde, tak samozřejmě, že zde máme sankce, které můžeme uplatnit, bude-li to potřeba. A ta platforma boje proti nehlášené práci ta bude převzata tímto orgánem, její práce bude posílena, ta platforma funguje dobře, ELA se bude snažit v tomto ohledu přijít ještě s dalšími nástroji nejde o nějaké zamítnutí platformy, jde této platformy, jelikož práce této platformy je důležitá, tak jsme to prostě zahrnuli do trochu jiné struktury. A pokud jde o finance, zda jsme se podívali dostatečně na naše potřeby, my samozřejmě chceme, aby to bylo nákladově efektivní, my víme, kolik prostředků potřebujeme, to všechno jsme zakalkulovali do rozpočtu, včetně MMF. E. Takže to jsou věci, které již byly propočítány, promysleli jsme to a vzali jsme to v potaz i při přípravě rozpočtu. Sociální dumping. Proti němu musíme jistě bojovat klasickými postupy, které bojují proti neplnění povinností. Ti, kteří neplní pravidla, musí být pohnání k odpovědnosti. Ale samozřejmě, že inspekce, koordinace, to všechno by měla posí, mělo být posíleno. Paní Harkin se ptá na rozpočet. Ano, už jsem odpověděla, skutečně jsme to propočítali. Budoucí rozpočty, otázka, jak to uděláme, Samozřejmě, že ty struktury budou složité, bude tam mnoho věcí, které budeme muset pokrýt a proto jsme vytvořili takovou poradní skupinu, která funguje na technické úrovni. Sešla se již jednou i zástupci parlamentu jsou tam přítomně, čili my se snažíme zjistit, jak by toto všechno mohlo fungovat. Zde potřebujeme zajistit především to, aby ta technická stránka problému byla vyřešena jako první, tak aby všechno fungovalo a zapadalo do sebe. Dále to byla otázka ohledně využívání členskými státy již od roku 2019. My jim samozřejmě budeme připomínat tyto povinnosti, to děláme vždycky, jakmile má něco vstoupit v platnost, členské státy zatím podle, podle toho, co jsem slyšela, mají pozitivní očekávání. Otázka, proč nejdeme ještě dál, v otázce inspekcí. My jsme se tím zabývali, kolik inspekcí bude probíhat, kdo se tomu bude věnovat. To vše bude jasnější, jakmile budeme mít k dispozici konkrétní struktury. To všechno se nyní tvoří. Finanční prostředky máme k dispozici, o tom už jsem se zmínila, i v rámci MMF. Sociální partneři zda by rovněž měli možnost eh, se do toho zapojit. Jistě bude tam příležitost na národní úrovni. Máme i pracovní skupinu zúčastněných stran, které budou spolupracovat s orgánem ELA. Jsou to zástupci sociálních partnerů. Možná na této úrovni bychom se tomu mohli věnovat. Členské. My se, my se snažíme prostě členským státům pomoci, zlepšit jejich kapacity, spolupracovat operačním, provozním způsobem v oblasti inspekcí. My nějakým způsobem my nechceme přebírat na nás jejich odpovědnosti. Některé členské státy možná mají tyto obavy, ale tak tomu není. Je tam i revizní doložka, která je součástí takového dobrého řízení, podíváme se na to, jak se to plánuje vždycky přímo na místě, tak takovým způsobem předem vždycky postupujeme i v jiných oblastech. Ten princip a zásada subsidiarity a proporcionality, to je věc, o kterou jste rovněž běží a proto v našem návrhu postupujeme tímto způsobem právě z důvodu principu subsidiarity. Členské státy prostě hrají svou roli a my nemůžeme eh, nějakým způsobem najednou přebírat odpovědnost za inspekce. My chceme zajistit, aby členské státy spolupracovaly v oblasti inspekcí a poskytnout jim dostatečné nástroje, instrumenty, které by jim to umožnily, tak aby měli zároveň dostatečné informace členské státy k dispozici z jiných zemí, příležitosti, možnosti, logistika všude, kde eh, by mohly tyto inspekce být prováděny, spole, prováděny společně nebo nějakým koordinovaným způsobem. A dále to byla ta černá listina podniku. My zatím nepředpokládáme takovou listinu v rámci navrhované legislativy. Možná by to mohlo být něco relevantnějšího v kontextu členských států spíše než u orgánu ELA. Já doufám, že jsem odpověděla na vaše otázky mm, opravdu do maximální možné míry. Jistě to ale není poslední příležitost eh, se společně setkat. Přeji vám, všem poslancům, hodně zdaru v této práci, abychom opravdu dosáhli něčeho, co za to bude stát. Děkujeme, děkujeme paní eh, komisařko, za to, že jste s námi strávila tyto dvě hodiny a že jste odpověděla na všechny otázky. Ještě dvě informace, než začneme hlasovat. První věc. Okamžitě po hlasování, hlasování bude trvat tak 15 minutek, proběhne workshop právě ohledně budování orgánu ELA. Doufám, kolegové, že zde zůstanete, protože po těch 15-20 minutách hlasování rovnou zde budeme mít tento workshop. Máme pozvané odborníky. A druhý bod, hlasování u vysílání pracovníků proběhne v úterý příští týden ve Štrasburku. Dopoledne. Myslím v 9 nebo 10. Prosím, abyste tam byli a hlasování se zúčastnili. No a nyní už se dostáváme k tomu, že budeme hledat naše hlasovací karty. Okay, friends, then we start the voting. You have... Tak přátelé, začínáme hlasování. Vložte karty do hlasovacího zařízení a začneme kompromisem jedna hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen, dodatek jedna, hlasy pro, proti, zdrželi se, musíme to prověřit. Zahaj, zahajuji hlasování. E, mně to nefunguje, nefunguje. Končím hlasování. Návrh schválen 19 hlasy, 16 bylo proti. Kompromis 2 hlasy pro, proti. Zdrželi se schválen. Kompromis 3 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Dodatek dvě, mohu, mohu, mohu požadovat jmenovité hlasování. Jmenovité hlasování k dodatku dvě, hlasy pro, hlasy proti, Já e, žádám o jmenovité hlasování. To je, je to jmenovité hlasování, prosím. E, takže jedenáct, myslím. Je to více než 11 členů, takže si můžete znovu posadit. Takže jmenovité hlasování k dodatku 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen 1 na 19 hlasy. 14 proti, nikdo se nezdržel, takže přecházíme ke kompromisu 4. Hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Dodatek 4, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Dodatek 4, eh, prověříme elektronicky. Končím hlasování. Schválen 18 hlasy o jeden hlas. Kompromis 5 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, dodatek 5, pro, proti, zdrželi se, Schválen. Prověříme. Dodatek 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je schválen eh, o dva hlasy. Dodatek 6. Zase jmenovité hlasování pro dodatek 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dodatku 6. Schválen 17 hlasy proti 15. Dodatek 7. Hlasy pro. Proti. Řekla bych, že je schválen. Kompromis 6. Hlasy pro proti, zdrželi se schválen, kompromis 7 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, dodatek 8 pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis 8 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, dodatek 9 hlasy pro, proti, prověříme dodatek 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je schválen 23 hlasy proti 13. A můžeme mít jmenovité hlasování k dodatku 10 a 11. Dodatek 10 chcete mít jmenovité hlasování. Dobře, zahajuji hlasování. Dodatek 10. Končím hlasování k dodatku 10 a je schválen 21 hlasem, 13 hlasů proti, dodatek 11, taktéž jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování je schválen 21 hlasem proti 14 hlasům proti. Nikdo se nezdržel. A nyní budeme hlasovat o příspěvku komisi ke strukturovanému dialogu. Zahajuji hlasování, končím hlasování a dokument byl schválen 34 hlasy, 3 jsou proti, nikdo se nezdržel. Děkuji vám. Znamená to, že přejdeme workshop. k workshopu. Je to workshop týkající se zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Dám vám dvě minuty, abyste mohli opustit sál a pak budeme pokračovat. Okay, then we start uh, with workshop. Is... Zahajujeme tedy workshop, který se týká zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Ráda bych představila eh, paní, eh, pana eh, Denise Gentona, který je eh, šéf eh, oddělení pro volný pohyb v Euresu na DG Ample. Eh, Rád, prosím vás, abyste sem přišel a sednul si sem k nám. A rovněž bych požádala paní Alexi Maniaka Griva, aby si sedla vedl, eh, aby se připravila jako další řečník. Thank you, Mr. Gento. Děkuji vám, pane Gentone, za to, že jste přišel a že jste se posadil sem, aby na vás všichni viděli. a abyste mohl sledovat. Eh, diskuse bude moci být sledována také na počítačích v kanceláři. Eh, pan Henton eh, předloží hodnocení dopadu na komisi týkající se ELA. Děkuji vám, děkuji vám za pozvání komise. Já se jmenuji Niko Kampadlic, jsem zástupce za pana Denise Gentona a krátce předložím hodnocení dopadů a potom odpovím na vaše otázky. Komise ve svém hodnocení dopadů se zaměřila na čtyři hlavní problémy. Jednak problém eh, eh, cíle, který chceme dosáhnout, dále o ta, eh, úkoly ELA a to, a její obsah toho, kterým se bude zabývat. Když chceme začít problémy, které máme, identifikovali jsme dva. Prvním je nedostatečná informovanost občanů, e, jednotlivců, kteří se chtějí pohybovat, a dokonce i zaměstnavatelů a e, dalších organizací, které se e, zabývají pohybem pracovníků. Co to konkrétně znamená, že my jsme se podívali eh, na hlavní body eh, těchto problémů. Je spousta institucí, struktur, jsou různé praxe, které se zabývají eh, tímto jednotným problém, jedním problémem. Každopádně jsou zde různé úkoly, které už vyjmenovala paní Tyson a Eh, nepracuje se systematicky, není podpora, není dodatečný personál, není potřebná vzájemná spolupráce. Takže to jsou ty problémy, které jsme identifikovali. Informace je nedostatečná nebo nekompletní, není dostatečná podpora k poskytování těchto informací. Kromě toho, Administrativní spolupráce to je problém, který jsme zdědili, jako nedostatečná kapacita sdílet administrativní informace. Máme systém eh, IMI týkající se vysílání pracovníků, eh, koordinace systému sociálního zabezpečení, to všechno potřebuje. Jsou nástroje, které potřebují tedy být aktualizovány a je na tom spousta práce. Dalším problémem je kapacita pro organizování spolupráce. Zde jde především o neexistenci společných postupů. Je spousta bilaterálních dohod. Jsou různá mezinárodní e, fóra, ale většinou e, to eh, pokrývá pouze bilaterální dohody a Evropská unie jako celek zde není zastoupena. E, Dále máme problémy s vytvořením systematického rámce spolupráce v této oblasti. Když přejdeme k, mediaci, vidíme, že máme nekompletní systém kontaktů mezi jednotlivými zprávami a uvědomme si, že tady jde o mediaci mezi zprávami, nikoliv mezi občany jako takovými nebo občany a zprávami. Dále jsou problémy i v oblasti koordinace sociálního zabezpečení a v oblasti vysílání pracovníků. Máme fragmentovanou spolupráci na úrovni Evropské, úrovni. Eh, Evropské unie. Máme spoustu orgánů, spoustu aktérů ale nefunguje to systematicky. Takže my poskytneme systematičtější platformu pro permanentní spolupráci mezi různými orgány a různými doménami. Cílem obecně je posílit spravedlnost a, sprave- a důvěru eh, poskytováním informací a posílením operativní spolupráce mezi národními eh, orgány a eh, poskytováním mediace mezi jednotlivými orgány. A jaká jsou kritéria hodnocení toho, co by, jak, jaké akce by byly nejlepší Zabývali jsme se na, tím z hlediska subsidiarity a přiměřenosti, tedy, tedy sledovat, dělat jenom to, co je e, nutné a nepřejímat e, žádnou e, odpovědnost, která se může lépe poskytnout na úrovni členských států. A přiměřenost samozřejmě jde ruku ruce v tím. My jsme eh, to hodnocení dopadů rozdělili na dvě části. Eh, za prvé je třeba identifikovat problémy, a pod, které budeme hodnotit, a za druhé provést vlastní hodnocení. A eh, pokud jde o úkoly. E, paní Tyson o nich už e, mluvila, takže to mohu přeskočit. Jenom řeknu, že máme tři takové bloky, tři varianty. E, za prvé máme takzvanou, takzvanou lehkou variantu, kde Eh, je možné adaptovat určitou operační eh, kapacitu a zajistit, aby eh, byly strukturou vyplněny nedostatky, takže lze přijmout určité akce, aby tyto nedostatky zacelily Eh, to by byla eh, obce, eh, to by byla varianta druhá nad tou lehkou a další je takzvaná kontrolní nebo dohližitelská, což je to, co existuje v současném rámci. Všechny tyto, tyto varianty mají dopad na rozpočet, můžeme to procházet, ty První dvě varianty jsou takové vyrovnanější, pokud jde o dopad na rozpočet, protože prostě musíte vytvořit nový systém jenom. A ta třetí varianta je nejnákladnější, protože vyžaduje řadu akcí a struktur v komisi. A e, naše pre, preferovaná varianta je ta druhá, ta operativní, protože je vyrovnaná a e, náklady jsou rozumné e, rozhodujícím kritériem bylo, že je efektivní je ambicioznější než varianta 1 a méně zasahuje eh, než eh, eh, je méně zasahující než varianta 3. Jaké jsou, my jsme hodnotili tedy tyto akce. Můžeme vytvořit, vytvořit tedy ten orgán, Eh, koordinovat lépe eh, v rámci eh, komise a můžete tedy vytvořit určitý orgán, který bude mít operativní úkoly a Eh, tato, tento orgán může být vybudován na základě stávajících agentur. Eh, my jsme to diskutovali, všechny tři varianty v tomto smyslu. Eh, zase jsou zde různé dopady na rozpočet. Vytvoření sítě by byla nejméně náročná obce, protože vlastně by se jenom vytvořil systém eh, toho, v tom, co existuje, jinak eh, komise by mohla poskytnout eh, určitou podporu vytvoření orgánu na základě stávajících agentur by byla levnější verze než vytvoření úplně nového orgánu, ale jiné agentury totiž dělají, mají úplně jiné úkoly a zaměřují se úplně na jiné věci. A e, byl by potřeba další personál do těch stávajících agentur. Takže konečná varianta je vytvořit nový orgán, protože jde nejenom o efektivnost, ale na druhé straně jde i o rovnováhu nákladů. Eh, eh, personál, který potřebujeme, je 144 lidí. Ve srovnání s agenturami je to více než v jiných agenturách, které se týk, zabývají zaměstnaností ale je to srovnatelné s Frontexem, e, e, e, Eurojustem a tak dále. Rozpočet bude konzistentnější a bude to, ale bude mnohem menší, než je rozpočet Frontexu, který je operační jednotkou. Více než 50 rozpočtu předpokládaného pro ELA půjdou eh, operační, na operativní náklady. A náklady budou eh, součástí, jsou i náklady na personál, takže personální náklady eh, nejsou nejvýznamnější složkou nákladů tohoto nového orgánu jak eh, už o tom se taky, eh, trochu se o tom zmínila paní Tyson. Takže to je z mé strany všechno, těším se na vaše otázky. Děkuji, pane Van Kalde, a nyní dávám eh, dám slovo Alexi, Alexi Maniaky Griva z naší parlamentní výzkumné služby. Máte slovo. Če? Děkuji. Děkuji za pozvání vyjádřit se k hodnocení dopadu. Předtím, než vymezím hlavní body našeho vyhodnocení, chci něco říci tedy, o čem to vyhodnocení je naše jednotka takto běžně poskytuje úvodní vyhodnocení legislativních návrhů. E, tam jde tedy o metodologii, metodologii a mm, silné a slabé stránky. Jde také o to, zda je to v souladu s pravidly pro hodnocení dopadu, tak jak byla definována e, směrnicemi komise. My se nevyjadřujeme přímo k e, obsahu Jde nám tedy o to, zda metodologie, kterou komise uplatnila, je řádná a užitečná. V, nevyjadřujeme žádná, tedy, žádné politické názory. Jde nám taky o to, abychom eh, také eh, podporovali parlamentní eh, poslance v jejich práci. Kromě toho úvodního vyhodnocení na žádost eh, poslanců prostřednictvím koordinátorů. Poskytujeme i doplňkové eh, hodnocení dopadu. Taky hodnotíme dopady zásadních pozměňovacích návrhů, které poskytují poslanci. Eh, takže mm, teď se dostávám k tomuto konkrétnímu vyhodnocení ohledně ELA. Jednak je velmi důležitá definice problémů, které je potřeba tedy eh, provést. My si myslíme, že tady je přiměřená prezentace důvodů eh, pro iniciativu, pro předložení evropské eh, tedy aktivity. O tom už hovořil kolega. Kromě toho vlastně se to týká problémů spolupráce mezi vnitrostátními orgány. Myslíme si, že definice problému e, je dobrá, e, spoléhá taky na několika zprávách komise, statistikách a také vychází z konzultace zainteresovaných stran. Tady jde vlastně o užitečný analytický dokument v příloze 12, kde máme nedávné údaje pracovní mobility a potíží při přeshraniční práci. Samozřejmě také se to týká e, boje proti podvodům a nehlášené práci. Tento dokument užitečně ilustruje problémy a jejich rozsah. Šest motorů problémů je taky jasně definováno, ale asi by bylo potřeba ještě větší vyjasnění týkající se prvního problému nedostatečných informací. Tady není dostatečně vysvětlené, kde jsou ty nedostatky informací Takže tady nemáme ani jasně definován rozsah těch problémů. Potom by bylo dobré mít rozpracovanější také ty mezery, nedostatky v těch stávajících nástrojích. Třeba by se to mohlo definovat eh, nebo řešit eh, prostřednictvím akčního plánu Solvit. A eh, Třetí oblast eh, se týká ehm, spolupráce a potíží v této oblasti mezi vnitrostátními orgány. Eh, kromě toho zde spadá otázka subsidiarity a proporcionality. Tyto věci jsou eh, prezentovány v odděleném odstavci nebo oddělené části, která je ale poměrně krátká. toto eh, patří tedy i k faktorům, které vedly k výběru eh, této možnosti. Co se týče cílů a možností, Hodnocení dopadu definuje všeobecné specifické operační cíle v souladu se směrnicemi. Eh, tady vlastně jde o cíle, které jsou nějak propojeny s definovanými problémy. K tomu tedy potom eh, poskytujeme relevantní indikátory pro monitorování. Takže ty eh, možnosti jsou jasně propojeny s cíly a definicemi problémů. Eh, máme tedy dva soubory možností. Jednak se to týká úkolů, které orgán bude provádět, a za druhé způsobu organizování tohoto orgánu. Hodnocení dopadu vždy hodnotí tři možnosti, ještě nad rámec k eh, takzvanému baseline. A tedy máme opravdu širokou škálu možností. Ty vychází tedy z těch konzultací se zainteresovanými stranami a vedou k definici problému a e, možným řešením. Věříme, že více informací k těm možnostem a operačním aspektům úkolů orgánu by určitě bylo, byly užitečné. To se týče u možnosti 2, což je ustanovení nové agentury na základě stávajících struktur. Hodnocení dopadu hovoří tedy o roli orgánu, jak by ty aktivity byly zjednodušeny a koordinovány. My si myslíme, že detailnější a konkrétnější vyjasnění by bylo užitečné, co se týče role orgánu v souvislosti s jinými stávajícími strukturami a nástroji. E, možnost tři, e, Ta by vytvořila vlastně fúzi eh, dvou orgánů, tak aby vznik, eh, nebo jednoho jiného orgánu s tím novým orgánem. V tom hodnocení dopadu eh, se hovoří, proč tato možnost není, ji nedávají tedy přednost. Tam jde například přeshraniční specializace, výzkumně orientované orgány a podobně. Tady by zřejmě nebylo vhodné restrukturovat agenturu jenom proto, aby se vyřešily problémy týkající se pracovní mobility. Ale potom říkám, to, tedy to hodnocení dopadu, že eh, pokud by eh, možnost dva eh, se realizovala, nevyloučilo by to tedy práci na další decentralizované agentuře. to rozhodnutí by muselo vycházet z vyhodnocení stávajících decentralizovaných agentur v oblasti zaměstnanosti. Nebylo by tedy relevantnější pro komisi počkat si na výsledky tohoto hodnocení, ty už jsou nyní k dispozici, předtím, než předložila stávající návrh? Bylo by tedy všeobecně dobré mít více informací k těmto aspektům co se týče těch eh, hodnocených dopadů, tady jde hospodářské, rozpočtové, sociální a právní dopady, taky dopady na lidská základní práva, tady jde zejména o ochranu osobních údajů. Kritérium je koherentnost a efektivita v souladu se směrnicemi nebo s vodítky pro lepší zákonodárství. Co má a střední podniky? Těm by pomohla férovější e, konkurence, hospodářská soutěž a zlepšení jistoty ohledně vysílání pracovníků rozpočtové. Dopady jsou vysvětleny dobře. Rozpočtový odhad je jediná kvantifikace, kterou od, e, toto hodnocení obsahuje. Je Jedna částka, která je v, mm, ve zhrnutí návrhu a potom jiná částka, která je v příloze. Tam se hovoří o 54 milionech eur, když to ten návrh hovoří o 50,9 milionech. Kvalita údajů a analýzy hodnocení říká, jak se tedy vypracovalo to hodnocení. Komise říká, že využil, využilo interní analytické kapacity a stávajících smluv. Nemáme tam ale žádné odkazy, takže um, to hledání je potom komplikovanější. Údaje jsou nedávné a poskytují dobrý zdroj informací. Kvalitativní přístup je velmi dobrý, transparentní. Komise tedy vysvětluje, že sociální a ekonomické dopady nebyly kvantifikovány a z jakého důvodu. Nekvantifikují se ani očekávaná, um, očekávané úspory Komise vysvětlila, že to neudělala, protože na to neměla čas, ale dále už to nevysvětlila. Co se týče konzultací relevantních hráčů, komise se snažila maximálně konzultovat, měla veřejné konzultace, aby se k tomu mohli vyjádřit občané i zainteresované strany, ale ty konzultace probíhaly pouze 6 týdnů na místo 12 týdnů podle vodítek. Cílené konzultace proběhly ze stran tedy eh, členských stran, eh, praktikujících a podniků a potom ještě jeden konkrétní, jedna konkrétní konzultace proběhla v eh, oblasti dopravy. Tady vlastně šlo zejména o malé střední podniky. Zde by zase stálo za to mít více informací o respondentech. Tady máme opravdu nedostatek informací o těch odpovědích. Konzultace ovšem neproběhla ohledně té konkrétní e, možnosti a ty názory byly stejně smíšené o organizačních aspektech. Jsou tam tedy eh, ty eh, názory definovány v těch definacích problémů. Máme tam hodně věd, které ale říkají hodně zainteresovaných stran nebo velký počet, eh, aniž by byly kvantifikovány. No, hodnocení dopadu přiměřeně vysvětluje, hm, proč bylo přistoupeno k této iniciativě je tam definován problém eh, na základě nedávných údajů a konzultací zainteresovaných stran, ale jsou tam přece jenom určité informační mezery. Eh, problémová definice eh, odůvodnění a cíle a možnosti jsou poměrně koherentní, ačkoliv všeobecné. Detailní a konkrétní operační aspekty by ale byly pro tu analýzu dobré. Je tam definována preference pro možnost 2, která ale nevylučuje vytvoření nové agentury na základě decentralizované agentury podle možnosti 3. Hodnocení dopadu má doporučení pro zlepšení. Mohlo se více věnovat rizikům komplexnosti a e, duplikování a také otázkám zjednodušování e, těch struktur. Hodnocení dopadu ilustruje, že se tedy snažilo nějakým způsobem zapracovat feedback zainteresovaných stran, i když to, ty konzultace trvaly kratší dobu, než měly. A pak se dobře tedy ale odrazily v textu. Říkám, ehm, tato zjištění se týkají slabých a silných stránek pouze toho hodnocení dopadu, nikoli samotného návrhu. Děkujeme. Pan Helenerci, vy jste chtěl položit první otázku? Ano. Děkuji. Děkuji za obě dvě prezentace. Možnost dvě, operační, možnost tři, supervize. Myslím si, že i v rozhovoru s paní Tysonovou jste možná měli možnost slyšet trošku takové to nepochopení, pokud jde o skutečné právomoce a povinnosti tohoto orgánu. Když se totiž podíváte na slovo orgán, tak to znamená mm, většinou, že mají možnost to udělovat určité právomoce to mm, a kontrolovat. To vypadá spíš jako mm, role nějaké matky než nějaké agentury či orgánu. Takže proto se ptám, proč tomu říkáte v angličtině authority, teda orgán. V podstatě to není takový konkrétní orgán, jak to vypadalo v tom návrhu. A pokud jde o informační ustanovení, je zásadní, aby lidé, když při překračování hranic chtějí získat práci někde jinde, tak aby získali dostatečné informace. Myslíte si, že ta evropská úroveň je tou nejlepší úrovní pro poskytnutí těchto informací s ohledem na analýzu dopadu. Nebylo by lepší mít národní nebo místní eh, ustanovení informačního charakteru. Paní mm, komisařka tady se na to rovněž odpovídá na bilaterální fiskální dohody mezi členskými státy, což je většinou součástí celého balíčku. A dále je to článek 14 spolupráce při porušení přeshraničního pracovního trhu, kde orgán by mohl reagovat na takové nedostatky či porušení. Co tím máte na mysli? A zároveň po analýze dopadu myslíte si, že je zde odůvodněné eh, umístění těchto ustanovení v tomto textu? Prosím, nezapomeňte na tuto otázku od pana Lenerce. Nyní to bude pan Pěrinský Další otázka. Ano, děkuji. Já bych se konkrétně zabýval takovým tím pochopením celého návrhu, pokud jde o tu možnost prosazování. Zde komisařka Tysonová ve svém vystoupení zmínila asi ve dvou, třech případech je otázku důvěry. Důvěry mezi národními orgány a tímto konkrétním orgánem. Myslím si, že by bylo dobré eh, se zamyslet nad touto obavou. Jednak jde o úkoly, pravomoce tohoto orgánu, struktury, o kterých hovoříme. Já Například bych to porovnal s platformou pro nehlášenou práci. Tam byla, byl takový ten argument, že takovou platformu snad již nebudeme potřebovat, protože eh, problém nehlášené práce můžeme řešit na národní úrovni. A najednou tam byla ta možnost, protože tam došlo k určitému střetu zájmu mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a vládních orgány. Všichni se totiž snaží platit, eh, uplatňovat pravidla férovým, jednoduchým a efektivním způsobem. A myslím si, že toto obecné určité tato úvaha by měla být asi zakomponována do toho druhého z těch tří různých možností ohledně charakteru samotného tohoto orgánu. Abychom se snažili zajistit opravdu autoritu, autoritativní orgán na základě budování důvěry. To je propojeno i s různými strukturami, já nechci zacházet do podrobností, jde o výbor zainteresovaných strán, mediace, samotné nastavení organizace tohoto orgánu jeden zástupce z členského státu a dva zástupci z komise tam budou, proto se chci zeptat, proč jsou členské státy omezeny, pokud jde o to, které nebo jaké typy zástupců mohou vysílat, zatímco na komisi takové požadavky nejsou uvaleny. Dále je to správní rada, která by měla jmenovat výkonného ředitele ze určitého seznamu, který navrhuje komise. Proč komise? proč ne národní vlády, které by mohly nominovat takové kandidáty. A pak ta uh, skupina zúčastněných stran. Já jsem to pochopil tak, že půjde o sociální partnery, kteří tam budou reprezentováni, ale možná bychom měli využít tripartitní přístup, kde by byly zastoupeny i vlády. Buď například v postavě předsedy správní rady, který by se zúčastňoval i na této pracovní skupině, nebo že by zástupci členských států, který předsedá v radě, tam mohl být zastoupen a tak dále. A mnoho různých věcí, ale už nemáme čas. Důvěra je dobrá věc. Ale pokud se budeme pouze spoléhat na důvěru, tak to je podle mě nedostatečné, především v takových citlivých oblastech, o kterých dneska hovoříme. A moje druhá otázka se týká toho, zda jste se snažili inspirovat i z nějakých jiných typů dohledu, například ochrana spotřebitele, kde se mají právě unijní orgány explicitní pravomoce, mají jasnou, jasný obsah svých povinností zde mají. A když hovoříme o rovnováze, tak eh, je důležité posílit i právomoce národních orgánů, protože v kontextu krizí nebo úsporných opatření tam prostě nebyly dostatečné finanční ani zaměstnanecké zdroje, eh, logistika, takže možná by se členské státy mohly podívat na to, jaké jsou tam administrativní kapacity těchto národních orgánů, které se různí. Čili hrát nějakou roli, která bude stimulovat budování kapacit a odrážet i doporučení evropského semestru. Myslím si, že by to mělo být explicitně stanoveno v doporučeních. A když se podíváme na různé další možnosti, pokud jde o fungování Evropské unie, je to článek 81 82. Nějaké posílené prosazování a justiční spolupráce v občanských a trestně právních věcech. Ano, to budou vlastně i trestně právní problémy, protože například dochází k tomu zneužívání těch PO box společností a to už zasahuje do trestně právních věcí. Takže tento orgán ELA, když se podívá podrobně na procedury, technické detaily tohoto všeho, těchto právomocí, by mohli posílit eh, své právomoci. Já už nechci přetahovat, ale hovoří se zde v bodě číslo 2 o poradním orgánu, poradní skupině. Mohli byste nám to trošku přiblížit, protože na základě těch fragmentovaných informací, které já mám k dispozici, se tam hovoří pouze o tom, že tato skupina nebude zasahovat do legislativního procesu, který se týká navrhovaného nařízení a že by tato skupina měla pouze zajistit to, aby tento orgán ELA, pokud a když dojde k přijetí tohoto nařízení, aby mu pomohla fungovat. Tak to je super, ale jak to bude vypadat v praxi? Děkujeme, paní Harkin má slovo. Děkuji. Ráda bych poděkovala našim kolegům za jejich vystoupení. Přemýšlela jsem o tom a ráda bych se zeptala na otázku informací. Máme zde různé možnosti koordinace informací na evropské úrovni. Takže například EI, IEI, e jakož i EASSI. Pokud jde o Evropskou kartu sociálního zabezpečení, ta byla odložena, jak eh, víme, ale je to vlastně součást takových těch evropských identifikátorů, o kterých hovoříme. IMI, ISSI a, růz, a potom ta otázka spoždění v oblasti karty sociálního zabezpečení. Myslíte si, že by orgán ELA mohl skutečně fungovat efektivně využíváním stávajících systémů a těch nedokonalých informací? A dále jsem poslouchala i informace ohledně hodnocení komise, pokud jde o určité mezery v těch poskytovaných informacích. My víme, že jsou tam informační takové ta černá místa, ale nevíme, jaký je rozsah těchto nedostatečných informací, protože ten náš systém, jak víme, zatím ještě není konzistentní a kompletní. Takže se obávám, že když hovoříme o orgánu ELA, efektivitě a účinnosti tohoto orgánu, že bychom měli věnovat větší úsilí i snaze zajistit to, aby i ty systémy, které mají na kterých má být práce ELA založena, fungovaly kvalitně a dobře. Takže jestli dovolíte k tomu nějaké připomínky? A kolega z výzkumného střediska parlamentu nám hovořil o hodnotě decentralizovaných agentur a orgánů. Proto by vám oběma ráda položila otázku, je tam něco v tomto hodnocení, co by mohlo zlepšit eh, celý návrh? A dále hovoříte i o nákladech na operační postupy. Hovořili jste, že více než 50 půjde právě na tyto provozní operační postupy. Dále to byly ty inspekce. To je všechno v pořádku. Ale jde o jednotlivce, kteří budou provádět tyto inspekce. A když se podíváme na roli ELA, budeme hovořit o spolupráci, o mediaci, budování kapacit a tak dále. Toto jsou nesmírně pracovně náročné záležitosti. Zároveň, když se podíváme na různé orgány nebo agentury, například EURES, který bude podřízen tomuto novému orgánu, to, že méně než 50 nákladů půjde na zaměstnance, to mě zneklidňuje. S ohledem na roli, kterou to bude muset na sebe převzít eh, všechny ty orgány, se kterými bude muset být v kontaktu a tak dále. Když hovoříme o zaměstnaneckých otázkách, různé orgány, které to převezme a tak dále, tento orgán, proto bych se ráda zeptala, jak to bude vypadat, pokud jde o zaměstnance. A ten orgán pro regulační kontrolu, který v, září, který v um, únoru přišel s negativním nejprve stanoviskem a potom 21. února to zvrátil a přišel s pozitivním stanoviskem v takovém krátkém vlastně období. Čili proto bych se ráda zeptala, k jakým změnám došlo v těch 10-11 dnech, aby skutečně tato rada pro eh, přeskum um, regulace dospěla k pozitivnímu závěru. Pan Van Kalde zastupuje komisi Ty otázky opravdu byly nesmírně komplikované a dlouhé. Poprosila bych vás o velice stručnou odpověď, protože musíme dodržet čas, který máme vymezen. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji za dotazy, které jste padly. ohledně celé té práce, která probíhala v posledních několika měsících, nejde pouze o tu samotnou agenturu či orgán, ale zároveň o pravomoce Unie, aby to všechno fungovalo dobře. Pan Lenár se o tom zmínil. Ano, orgán znamená určitou hierarchii, hierarchie musí být zakotvená v kontextu skutečných pravomocí Unie. A my jsme dospěli k závěru, že EU nemá dostatečné pravomoce v některých oblastech, aby mohla vnutit suverénním členským státům nějaké požadavky, například ušetření nebo sankcí. Čili my jsme rovněž začlenili proporcionalitu do našeho návrhu. Máme zde dva typy informací, které poskytujeme občanům i podnikům. Informace mezi členskými státy, informace občanům, tam máte pravdu, ten jednotný digitální prostor, o tom se hovořilo neustále v analýze dopadu. My nechceme, aby došlo k nějaké duplikaci a aby tato jednotná digitální brána mohla poskytovat obsah, agregované informace. Víme, že tam byl odveden veliký kus práce a váš výbor se věnoval i vysílání pracovníků, takže víte, jak důležité jsou informace v rámci směrnice o vysílání spolupracovníků a i revizi společných ustanovení. Potřebujeme zajistit kvalitu informací poskytovaných eh, zaměstnancům, zaměstnavatelům, že to bude adekvátní ve všech členských státech. Samozřejmě, že odpovědné jsou členské státy, ale EU může napomáhat v tomto ohledu, porovnávat kvalitu informací, kterou poskytly různé členské státy. To jsme viděli, i pokud jde o sliby zaměstnancům, zaměstnavatelům. Nástroje v oblasti IMI, ASSI, to už jsou takové nezávislé prvky, které jsou k dispozici, fungují, ne sice bezproblémově, ISSI, jak to možná dobře, ale u IMI tam je ten problém s platformou nehlášené práce, kde se zdůrazňovala potřeba integrace tohoto systému IMI s takovými solidnějšími modely pro nehlášenou práci. Tam by orgány mohly spolupracovat, připravit technické podmínky a integrovat různé oblasti. Pokud jde o nějaká narušování, přerušení, no, orgán by měl pomáhat těm původním orgánům, které jsou zodpovědné za restrukturalizaci, ten případ belgický před několika měsíci, kde Evropská unie poskytla pomoc národním i místním orgánům při změně financování, přesunu financování z ISF fondu na konkrétní regiony nebo pomoc při žádostech o prostředky z globalizačního fondu. Toto je právě ta technická práce, kterou by mohli provádět při podpoře zároveň pomáhat komisi poskytnout finanční prostředky z Evropského sociálního fondu nebo globalizačního fondu, to, za to bude zodpovědná komise. Pan Pirinsky. Ano, vlády postupovaly tímto způsobem ohledně společných ustanovení, jak se na tom dohodla Rada a parlament. Skupina zúčastněných stran má poradní funkci, jakmile bude ten orgán vytvořen. My zde máme poradní skupinu, která nám pomáhá v tomto procesu a reaguje na problémy úkolů a orgánů na praktické úrovni. Čili jaké výzvy zde vidíme při spolupráci těchto výborů. Čili jsou to věci, které nejsou součástí legislativního rámce, jak to dělají spoluzákonodárci, ale určitý pohled do budoucna příprava fungování tohoto orgánu. Adekvátnost rozpočtu, zaměstnanci, to je obtížná role, pochopit, co všechno by mohlo tento orgán na sebe převzít z těch aktivit, které dělají národní vlády, například bilaterální dohody mezi členskými státy, společné inspekce, kolik takových inspekcí bude provedeno pod eh, hlavičkou orgánu ELA my jsme vycházeli z toho, co je v současné době k dispozici a pokud bychom tam měli, řekněme, 100 společných inspekcí ročně, kolik na to budeme potřebovat lidských zdrojů, kolik na to budeme potřebovat financí. Z tohoto základu jsme vycházeli a vytvořili určitý odhad u rozpočtu i zaměstnanců. Za pět let uvidíme, zda tento orgán překročil očekávání, budeme potřebovat větší prostředky, více zaměstnanců, méně zaměstnanců. RSP, tam spadlo mnoho informací ohledně agentur, poslední informace v tomto ohledu. Byla zde vůle oddělit tyto diskuze, aby nedošlo k nějakému zmatku. My jsme se snažili diskuzi vyhranit k orgánu ELA, tak aby jsme se zaměřili na to, co může dělat tento orgán, aniž bychom brali v potaz nějaký dopad na organizaci jiných agentur. Samozřejmě, ale že do budoucna jsou zde další možnosti. Děkuji. nějaká Griva. Yes, just to answer to Mrs. Harkin's question about how... stručně, prosím, paní Maniáka Krýva. Tohle to jsou nejproplatnější otázky. My jsme to hodnocení dělali opravdu nedávno je to nová věc, takže my jsme neměli příležitost ještě si přečíst eh, tento dokument. Pokud jde o připomínky rady, eh, samozřejmě byla to velmi krátká doba mezi těmi dvěma stanovisky, každopádně ale hodnocení dopadů eh, zahrnuje to, ten hlavní dokument a ten přílohy, kde vyjadřujeme, jak se rada dívá na oba případy, jednak ten negativní a jednak ten pozitivní s výhradami. Tyto informace jsou v hodnocení dopadů a e, tam je taky hodnocení v tom smyslu, kde je třeba učinit e, změnu. Domníváme se, že většina doporučení byla vzata v úvahu, ale myslíme si, že stále ještě je potřeba více informací, pokud jde o možné překrývání nebo možné překrývání a možné synergie s další, mezi dalšími eh, agenturami. Děkuji, máme časový problém, jak jsem se už zmínila. A eh, dnes odpoledne bude schůze stínových zpravodajů ve dvě hodiny a experti kteří se ještě nemohli vyslovit zde, jsou zdáni na schůzi stínových zpravodajů, tak aby všichni poslanci eh, je mohli, si mohli je poslechnout a položit jim dotazy. mohli diskutovat se všemi experty. A nyní tedy dávám pět minut každému z nich, aby učinili krátký úvod – a potom budou mít možnost se účastnit eh, schůze stěnových zpravodajů, kde eh, dají příležitost eh, poslancům, aby byli podrobně informováni. Jste, vy jste taky zváni, pokud tam budete chtít je, je, zajít. Dávám tedy nyní slovo paní Vanese Laden Ne, začneme Janem Kremersem z Univerzity Tilburg. Bude hovořit o eh, vynucovací roli eh, Ela. Děkuji velmi stručně, protože ty materiály jsou k dispozici na papíře, kromě toho na eh, internetu. Já jsem si připravil více slajdů, ale některé přeskočím. Rád bych se podíval na to, co přináší ten návrh eh, inspektorům a inspekčním službám. Pohovořil bych o tom, co může znamenat tento návrh pro provádění společných inspekcí a vynucování této části AKI. Hodnocení dopadů má, obsahuje několik relevantních nálezů nebo zjištění a e, řekl bych, že v tomto smyslu musí být vítán například e, ty fragmentované e, kompetence, které jsou rozdělené mezi mnoho instancí na národní úrovni nebo na úrovni Evropské unie. Takže to je tedy první krok, jak překročit tuto, jak vyřešit tuto fragmentaci. Domnívám se, že hlavním cílem iniciativy by mělo být už se to projevilo před 30 lety. Eh, Pan Juncker zcela jasně řekl, že by to měla být spravedlnost na trhu práce, na jednotném trhu práce. A tato iniciativa by měla eh, podpořit právní eh, kapacitu jednotlivých národních nebo vnitrostátních orgánů. Byly by zde jakési dvě matky a s odkazem na příslušnou část AKY. Bych chtěl říct, že jakmile se orgány roz, eh, zjistí, že jsou nějaké eh, problémy a že je potřeba, aby národní orgány něco eh, zkoumaly, tak to bude předáno a, autory, a bude mít Evropská unie mandát a pověření jednat. To je obsaženo v tomto návrhu a je to velmi důležité. Když se podíváte na zkušenosti s inspekcemi a společnými inspekcemi, tak vidíte, že jejich kompetence eh, jsou omezené, jakmile se překročí jejich vlastní národní hranice, hranice na vnitrostátního území. Týká se to různých oblastí, ať je to sociální zabezpečení, nebo eh, fiktivní společnosti, nebo ty fiktivní konstrukty, umělé konstrukty a tak dále. Prostě eh, ta, ta, teď tady eh, budou jednat inspektoři jednou, jako jednotně. Jsou zde určitě takové negativní praxe, moje eh, společnost třeba je v určitém volebním okrsku a přitom tam nemáme žádné kompetence. Jde o eh, autorizaci eh, prostřednictvím národních orgánů. A to je velmi důležitý aspekt. A druhá věc je ta, že není žádná policie, Eh, pokud v případě, že zjistíme nějaké zneužívání třeba eh, svobody eh, usazování nebo přeshraniční mobility, není žádná politika a pokud a pokud jsou určité eh, pokuty, tak to zmizí, tak zmizí ve fiktivní společnosti nebo ve fiktivní společnosti, fiktivní společnosti. A právě toto nechceme. Takže tady jsme velmi omezeni. Vyjádřil jsem se krátce, zbytek si můžete přečíst v mém příspěvku. A nyní dáme slovo paní Vanessa Laden z Rambol Consulting z Bruselu která bude hovořit o e, ten o ELA a podpoře pracovní mobility v rámci EURESu. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych mohla představit, co to je EURES. Je to e, e, síť, e, která zajišťuje e, mobilitu e, Eh, pracovních eh, sil. Byl za, byla to síť založená v roce 1993 a dává dohromady eh, pracovníky a zaměstnavatele. Je to také portál, který řídí toto všechno. A byla jsem požádána o tom, jaký IBU to bude mít, jaký vznik ELA bude mít dopad na EURES Vytvořením ELA e, dojde k určitým změnám v Euresu, vytvoří se nový, nové rozhraní, bude se koordinovat s, e, v rámci kanceláře, která je nyní na komisi. To teď bude tedy, ta koordinace byla přesunuta na ELA a Eh, Evropská komise bude mít na starosti horizontální podporu Euresu. V podstatě bude koordinovat práci Euresu a eh, zajišťovat eh, školicí, koordinační a kontrolní činnosti dojde k rozdělení odpovědnosti toho portálu jako takového, protože obsah a design eh, toho eh, portálu se změní, část bude přesunuta na ELA a potom ta technická, ty technické záležitosti zůstanou na komisi. A pokud jde o eh, monitoring, to bude úloha Evropské komise a členských států, které teď zkoumají pracovní mobilitu a e, do budoucna to bude e, úloha po odpovědnost čistě e, orgánu pro pracovní záležitosti. Máme určitá doporučení, která vycházejí z tohoto Eh, hodnocení doporučení především do budoucna. Pokud jde o přidanou hodnotu z hlediska Euresu, tak ta přidaná hodnota spočívá v tom, že bude větší angažovanost ve společné věci, protože tam bude sedm orgánů dohromady, budou se sdílet nejlepší praxe a kromě toho tam bude podpora pro, jedno, pro státy i nadnárodní podpora. E, myslíme si, že budou, bude i určitý prospěch z hlediska efektivnosti, protože se bude využívat informací na jedné úrovni. Dále ta efektivnost bude vyplývat ze synergického efektu a společných projektů. Rovněž jsou zde možné horizontální, možná horizontální podpora pro společné aktivity. Toto je věc, která, nebo jsou zde určité prvky, které se ještě mohou a musí zlepšit a e, chtěla bych zde zmínit tedy synergie s dalšími e, orgány, především pokud jde o e, školení na, v portálu Euresu teď chybí eh, životopisy, spousta, spousta dalších věcí, takže se domníváme, že Ela eh, jak by mohl dát, mohla dát eh, další možnost a příležitosti rozšířit portál i o tyto věci. E, samozřejmě závis, e, toto se vkládá na úrovni členských států a závisí na schopnosti členských států přispívat na portál a ochotě zaměstnavatelů. Rovněž bude mít e, potenciál využití synergií expandováním, na porta, expandováním portálu EURES Eh, a spolupráce s dalšími eh, orgány, které budou pod střechou eh, této agentury. E, další přidanou hodnotou nebo dalším pozitivem bude další fáze pracovní mobility, lepší viditelnost Euresu ECA e e, zjistila, že e, není tak viditelná, tak Eures tak viditelný, jak by si, přál, jak by si přál aby byl. A nyní ještě pár bodů k další úvaze. Jak už bylo zmíněno, bude, vytvořen dodatečn, bude vytvořeno dodatečné rozhraní což povede k možnému překrývání a bude potřebná další koordinace a objasnění určitých rolí. To je důležité především, když se zmiňujeme o Eurusu, Euresu a vztahu eh, k EMPS a eh, je zde možné překrývání s NC OS, které jsou součástí evropské sítě a dále národních styčných eh, kanceláří, které spadají pod národní orgány. Další eh, k úvaze se předkládá potenciální eh, rozdělení geografické. Zde musíme vzít v úvahu také rozdělení odpovědnosti portálu je třeba uvážit, jakým způsobem bude řízen. Dále jasnost. Potřebujeme zde eh, jasněji vědět, jaké budou zdroje, které budou vyčleněny před, výhradně na EURES. Možná finanční řízení bychom mohli přeskočit. Eh, každopádně jde o zvýšení administrativní zátěže pro členské státy. Moje doporučení je, abychom eh, toto přešli, protože to všechno bude v našem eh, briefingu eh, předloženém písemně. Děkuji a dávám, než dám slovo poslednímu E, chci říci, že e, zasedání e, stínových zpravodajů bude odpoledne v ASP 6G5 a tam můžete dostat odpovědi naše odpovědi na své otázky. Tato schůze musí skončit už zakrátko a takže tam budete mít příležitost. A nyní bych chtěla dát eh, slovo poslední eh, mu eh, mluvčímu. Je to paní Ellen Vos, která je z univerzity v Maastrichtu. Děkuji vám. Já v té naší analýze jsem se zaměřila na společný přístup evropských agentur, který byl přijat v roce 2012 všemi třemi evropskými institucemi, takže můj krátký příspěvek bude zaměřen eh, na jméno a na roli jednotlivých aktérů a pak se podíváme na stávající struktury a uvidíme, jak Ela do, to, do té celé struktury zapadá. Ke jménu pan Lenan se o tom zmiňoval, proč se to nazývá authority, orgán. To je dobrá otázka z hlediska společného přístupu, protože z tohoto hlediska v roce 2012 bylo dohodnuto, že příští agentury se budou nazývat agency, agentury. Eh, takže to jméno agentura eh, bylo zmíněno i v tomto, této oblasti na úrovni eh, na vnitrostátní, možná, že to, že se tomu říká authority orgán, vypadá jaksi vznešeněji, ale jinak v podstatě tomu společnému přístupu z roku 2012 by spíše odpovídalo to, že by se to jmenovalo agentura, tak ovšem taková to je dohoda. Později ještě dopoví, eh, odpovím na otázky a eh, k agentuře. Eh, chci říci, že v každé agentuře mají roli, velkou roli aktéři nebo zainteresované strany. V některých případech tu odpovědnost na sobě má správní rada, někde je to orgán, který není navázán přímo na agenturu a ELA e, bude mít e, za, nebo zainteresované strany v ELA e, budou tedy ty tři zainteresovaní, ty sociální partneři a kromě toho, pokud jde o složení, můžeme říci, potřebujeme přidávat další strany těm zainteresovaným stranám, protože když oddělíme správní radu eh, řízenou eh, komisí a dalšími, tak vlastně ztratíme tu eh, strukturu tripartity, která se objevuje i jinde. A zdůrazňuje se u angažovanost eh, či sociálním partnerům. Eh, to může být velmi pozitivní. Kaž, pokud bychom se chtěli držet té skupiny zainteresovaných nebo zúčastněných, tak zde máme členství Evropské komise. Já nerozumím přesně tomu, proč by tam komise byla eh, zastoupena a mohli bychom Eh, se ještě věnovat eh, jmenování eh, předsedy nebo vůbec členů té správní rady, kde se budou setkávat v případě jiných agentur zainteresované strany a jejich složení by bylo tak, že ty zainteresované skupiny se nechávají stranou, že vždycky jim předsedá jeden z těch hlavních aktérů a já v té písemné verzi jsem předložila některé návrhy na změnu. A první věc, poslední věc, pardon, o které se chci zmínit, jsou současné struktury, které budou nahrazeny, bude technický výbor, a platforma, která se bude zabývat nejasnostmi v práci a potom bude komise pro koordinaci systému sociálního zabezpečení a jak říkali moji eh, kolegové, to bude převzato eh, z EURESu eh, a na tu Evropskou koordinační komisi. To tedy bude dělat Eh, ta, ten Evropský orgán pro, orgán pro pracovní záležitosti eh, bude zde eh, administrativní komise pro koordinaci sociálních systémů sociálního zabezpečení ten bude dále existovat, dál bude stále existovat poradní výbor pro koordinaci systému pro sociálních systémů pro volný pohyb eh, pracujících a dále inspektoři bezpečnosti práce. Takže budeme mít takovýto obrázek eh, v tomto smyslu eh, přidaná hodnota té agentury ELA Eh, spočívá v zjednodušení struktury, která už existuje, že to bude vypadat takto, ale není zcela jasné, jak ve skutečnosti eh, eh, se ELA, ELA bude mít ELA propojení na stávající struktury. Jsou zde určité úkoly nebo pracovní činnosti, které se překrývají. A můj závěr je takový, že na základě té analýzy potřebujeme další objasnění, především těch úkolů, které je třeba ještě eh, konkretizovat a zjednodušit struktury této instituce. Takže ELA eh, má za cíl zjednodušit strukturu té institu- těch institucí, ale je to dost? Je zde také vztah s administrativní komisí pro koordinaci sociálního zabezpečení, takže my si říkáme, je čas možná vytvořit eh, důkladnější nebo restrukturalizovat důkladněji tento systém. A můj kolega o tom bude hovořit odpoledne. Já nejsem odbornice na pracovní právo, ale eh, eh, chápu, že jsou věci, které jsou funkční, velmi dobře fungují, nikdo se jich nechce eh, dotknout, ale eh, na druhé straně se hovoří o nutnosti eh, důkladné restrukturalizace a zjednodušení, takže zde máme ty tři možnosti, zda to bude taková překry, vše překrývající agentura evropská, a otázka je, zda tomu tak opravdu bude. Já nechci diskutovat o vztahu mezi členskými eh, státy a agenturou a kompetencemi členských států v současně možná ta administrativní komise. A to je další možný návrh, by mohla být e, e, taková agentura, která to bude vše zastřešovat to by zasahovalo už do toho, co dělá Evropská komise, ale možná bychom měli rozmyslet i takovýto, mož, takovou tu možnou strukturu. E, každopádně jde o mandát, zda, bude, to bude, že zda bude mít mandát k inspekci a nebo e, v tom případě e, by to bylo širší, než co předpokládá komisař Juncker. A e, to jsou tedy všechno další možné úkoly pro e, ELA a my samozřejmě budeme velmi pečlivě e, sledovat realizaci a začlenění stávajících institucí. Děkuji vám za krátkou verzi vaší prezentace. A Omlouvám se za to. Opakuji ještě jednou, že zveme vás všechny na zasedání, které začíná ve 14 hodin v ASP 5G 365. Budete tam, Eh, a můžete tam zase ještě jednou se vyjádřit bez stresu. Můžete také mm, říci více k tomu, eh, čeho jste se dobrali eh, ve vaší práci, ve vašich analýzách. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát za uh, tuto informativní práci. K tomuto bodu na pořadu jednání příští zasedání výboru je 7. června od 9 do 12.30 hodin a děkuji za dnešní zasedání.